Colleagues, good morning. Vážení kolegové, dobré ráno. Chtěla bych všechny pozdravit a připomenout, jaký je záměr této první části zasedání. Máme volit předsedu výboru a to podle pravidla 204 jednacího řádu. Máme tu seznam všech členů a náhradníků a mohu také prohlásit, že máme zajištěno kvórum, to znamená, můžeme zahájit postup. Máme tu kandidatury, prosím. Děkuji, paní předsedkyně chtěla bych jmenovat kolegyni Annelín Van Bosud za skupinu EKR. Myslím, že pro nadcházející roky potřebujeme silné předsednictví, abychom se vyrovnali se všemi výzvami, kterých, kterých se musí náš výbor chopit. Děkuji. Máme tu další návrhy, další kandidáty. Mm, dobrá, my víme, že Analín je řádnou členkou tohoto výboru, že splnila všechna kritéria, také předložila prohlášení finančních zájmů. Analín, přijímáte tuto nominaci? Ano, výborně. To znamená, můžeme se tedy všichni zhodnout, že aklamačně zvolíme novou předsedkyni. Good uh, morning, um, everybody. Pěkné dopoledne vám všem. V první řadě bych chtěla vyjádřit má poděkování všem kolegům za vyjádřenou podporu, hlavně samozřejmě koordinátorům. Myslím si, že vnitřní trh je takovým pevným eh, bodem pro naši evropskou spolupráci a myslím si, že kvalitní vyjednání Brexitu bude zásadní pro Evropu. Jak Dan již poukázal, jsem si jistá, že velkou výzvou nebo mnohými výzvami, které máme, bude jednání s dalšími eh, výbory a jsem tedy uh, zavázána obhajovat naše pravomoci. Také nás čeká mnoho výzev ohledně obsahu, jako například digitální jednotný trh, ten je jedním z nich. Eh, přináší mnohé příležitosti. V rámci digitálního jednotného trhu mám na mysli mm, přípravu pracovních míst, ochranu spotřebitelů a tak dále a tak podobně. Takže se velice těším na spolupráci s vámi všemi tady ve výboru, protože musíme pracovat jako celek, jako výbor. Ještě jednou vám tedy děkuji. A nyní tedy již oficiálně zahájíme jednání tohoto výboru. A ještě chci předeslat, pokud by ne všechno probíhalo tak plynule, tak se omlouvám, protože dnes je to poprvé, kdy vůbec předsedám nějakému výboru. A myslím eh, ještě, že někteří koordinátoři by chtěli něco vyjádřit, takže prosím, děkuji Anelin, my vám přejeme mnoho úspěchu a víme, že vždy v životě se něco děje poprvé, jsme si jistí, že budete pracovat kvalitně. Přihlásil jsem se, protože jsem vám chtěl nejen poblahopřát, ale také potvrdit to, co jste řekla, že bohužel v posledních letech jsme zaznamenali, že vnitřní trh už nebyl takovým středobodem evropských politik a to byl problém nejen na úrovni komise, ale také v parlamentu a myslím si, že z toho důvodu je velice dobré, že nyní ve chvíli, kdy jste zvolena, se Eh, ujasní, že opravdu eh, je to eh, důležité a já to mohu říci i za naši skupinu, že tedy budeme obhajovat tu myšlenku nebo ty myšlenky výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, protože ta regulační soudržnost, kterou tady prosazoval tento výbor, byla vždy velice nápomocná ty kompromisy ve prospěch zajištění jednotného trhu byly velice důležité a je třeba tedy této situaci i nadále na pomoci a včetně tedy i těch našich pravomocí pro digitálně jednotný trh. Vím, že někomu se to nelíbí, ale ta myšlenka eh, eh, rozsáhla v tomto parlamentu v roce 2014, že digitální to neznamená, že používáte iPhone nebo Samsung, ale že jsou tu rozdíly mezi trhem a obchodem online a offline. Takže je důležité si uvědomovat to rozsáhlé spektrum pravomoci, protože žádný jiný výbor to nevypracuje lépe než my. Takže jsem opravdu rád, že jste ochotná tuto myšlenku obhajovat. Já vám děkuji, Andreasi, a naprosto s vámi souhlasím. Já jsem loni byla v Silicon Valley a tam mi bylo řečeno, že v Evropě je vlastně naší vinou, že takto rozlišujeme mezi online a offline, mezi digitálním a nedigitálním, protože v dnešní době už vlastně není mezi tímto žádný rozdíl. Nikola? Děkuji. Já bych také eh, chtěl eh, vyjádřit eh, gratulace paní předsedkyně. Myslím si, že opravdu velice uspokojivé nejen pro vás, ale tedy pro nás všechny, že jsme tedy mohli podpořit tuto vaši kandidaturu. Takže ještě jednou gratuluji osobně, ale i za celou skupinu SND. A samozřejmě, že jste v pozici jakožto fotbalový hráč, který vstupuje do hry až ve druhém poločase a myslím si, že to vaše předsednictví tedy bude muset čelit tématům, se kterými máme velké problémy. My jsme zaznamenali eh, v předchozích letech, že naše pravomoci byly předmětem útoku jiných výborů. A vyskytly se dokonce i názory, že jakožto výbor jsme již překonáni, ale já si myslím, že musíme tedy držet pospolu, že musíme podpořit běro tohoto výboru a že musíme tedy pracovat týmově musíme vykonávat naše institucionální pravomoci, ale samozřejmě pak je tu i ta politická část práce, no a ta závisí na nás všechny, na nás všech od koordinátorů, od politických skupin, abychom tedy neustále hovořili o tom, jak je vnitřní trh jádrem zájmu. Je to výzva, která se týká nás všech, nicméně já bych chtěl říci, že za naši část, za naši frakci tedy eh, nabízím eh, naši eh, kompletní spolupráci a doufáme, že i z vaší strany tu bude stejné úsilí. Samozřejmě, že ta institucionální bitva, to je jedna věc a ta politická úroveň je tedy již něco dalšího. Děkuji vám, Nikolo. Já jsem také chtěla zdůraznit, že máme tu čest, že dnes jsou přítomní, že přítomen Malcolm Harbour, který byl vlastně prvním předsedou tohoto výboru. Já už jsem měla včera to potěšení s ním pohovořit, takže ještě jednou vám děkuji, že jste tu dnes mezi námi. A ještě Dita, prosím. Děkuji, Anelin, a dovolte mi také vyjádřit jménem naší skupiny blahopřání a také vyjádření naší plné podpory do vaší budoucí práce. Myslím, že Andreas velice dobře podotkl, že před námi stojí výzvy, zejména jak zajistit pozici tohoto výboru vůči jiným výboru. V nedávné době jsme zaznamenali celou řadu bojů, takže je důležité, abychom my všichni nezávisle na politické straně, kterou zastupujeme, zajistili a zabezpečili roli tohoto par, eh, parlamentního výboru v práci parlamentu a také chci zdůraznit, že musíme být také velice silní vůči radě. Čeká nás celá řada trialogů, mnoho trialogů, které brzy začnou a je třeba tedy zajistit, aby náš hlas byl silný a aby byl vyslyšen radou. Takže opravdu jsme ochotní vás podpořit v těchto výzvách. Děkuji, Dito. Julia, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych vám chtěla poblahopřát k vašemu zvolení za zelené F. Myslím si, že výbor IMCO je srdcem digitálních témat a to digitální se jaksi objevuje ve všech oblastech v dnešní době. My jsme to zaznamenali například v příkladech, kdy se pět výborů účastnilo nějakého slyšení, že je velice důležité zachovat tyto vztahy mezi výbory, které pracují na těch digitálních tématech a výborem. Výbor IMCO je tím správným místem. Ověřilo se nám to v pracovních skupinách, jako je třeba ta pro Eh, digitální trh, eh, že ta horizontální spolupráce je důležitá a dobrá a opravdu je zásadní, aby výbor IMCO byl lídrem v těchto pracech. Máme pravomoci eh, větší ve srovnání s jinými výbory a také my jsme ochotni tedy vás v tomto podpořit a ještě bych chtěla říci, myslím, že výboru IMKO se často eh, podařilo mít přátelské vztahy mezi různými politickými skupinami. To prokazuje, že tady nevedou jenom ty velké skupiny, to je tady důležité, abychom zachovali tuto dobrou spolupráci mezi různými skupinami, aby se zajistilo, že všichni budou schopni mít rozhodující roli u tak podstatné legislativní práce, kterou tu děláme a která nás čeká. Takže ještě jednou vám přejeme mnoho úspěchů v té budoucí práce a doufám, že budeme tedy i nadále spolupracovat v duchu tedy kvalitní spolupráce. Děkuji, Julia. Možná ještě jednu připomínku z mé strany, když jsem řekla, že Malcolm byl prvním předsedou výboru IMKO. V roce 2004 jsme měli také kolegu za SND, takže to jsou jenom mé omluvy. A nyní tedy můžeme zahájit naše dnešní zasedání přijetím pořadu jednání. Máme tu některé menší změny na pořadu jednání bod 14 na téma Evropského elektronického komunikačního kodexu byl odložen na 4. září, bod 9 a bod 5 ty budou dnes zrušeny, tedy přehozeny. Bod 10 a 15 ty budou přehozeny a bod 14a byl zrušen, to se týkalo přístupnosti a stejně tak zítřejší odpolední zasedání je zrušeno. Takže pokud nikdo nemá žádné další připomínky, tak můžeme návrh pořadu jednání v této formě přijmout. Nevidím tu žádné připomínky. Další oznámení z mé strany chci všem připomenout, že toto zasedání se vysílá a myslím, že dnes eh, také lidé z Austrálie nás sledují, tímto je zdravím. A dále ještě poznámku, že se jedná o e-meeting, elektronické zasedání schválení zápisu z 11. května, 30. května a 8. června. Pokud nemá nikdo žádné připomínky, tak je můžeme také schválit. No a nyní chcete se přihlásit, protože dalším bodem bude stav trialogu. Většinou by se dnes mělo hovořit o aktuálních informacích o geoblockingu. Myslím, že kolegyně tu stále ještě není. Takže budeme pokračovat eh, dalším bodem. A tím je projednání kompromisních pozměňovacích návrhů ohledně zprávy, ohledně stanovení pravidel pro dodávání eh, hnojivých výrobků s označením CE na trh. A zpravodajkou je paní Gal Pelč a já vám předávám slovo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy eh, én is... Dovolte, abych i já vám poblahopřála k vašemu zvolení. A také vám přeji hodně úspěchu do této funkce. A rovněž vám přeji hodně síly, abyste řádně reprezentovala náš výbor, tak jak jste přislíbila v úvodu. A poněvadž máme málo času, tak bych chtěla poděkovat za tuto příležitost představit kompromisní návrhy a naši práci. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, že, se, že jsme byli schopni se dostat do tohoto bodu. Kompromisní návrhy jsou k dispozici na e-meeting, takže poslední verze je k dispozici všem, kteří mají zájem o toto nařízení. A vždycky jsme se domnívali, že transparentnost naší práce je důležitá a že všichni zainteresovaní by měli mít přístup k informacím a k posledním verzím kompromisních návrhů. Co se týče procedury, eh, výbory, které eh, připravují stanoviska, tak již eh, je zaslali v druhé polovině minulého týdne, takže nás čeká hodně práce abychom mohli vše skompilovat. Chci poděkovat sekretariátu za součinnost, protože všichni pracovali ve dne v noci na těchto kompromisech. Tato verze, která je k dispozici na e-meeting Evropského parlamentu, je dobrým základem pro příští jednání stínových zpravodajů. A nyní pár slov k tomu, co se změnilo a e, tedy některé ty nejdůležitější odborné technické body. Za prvé název a definice. Kompromis číslo jedna. E, řada členů, především ze Španělska, ti chtěli změnit název e, označování Eh, hnojivých výrobků, něco ve smyslu umělých eh, výrobků, které zlepšují eh, hnojení a živinami a tak dále. Ale já mám pocit, že bychom to měli nazývat plant nutrition product, tedy výrobky pro výživu rostlin. Já myslím, že to je poslední kompromisní definice, proti které jsme nedostali žádné námitky, takže bych chtěla, abychom nadále pracovali s touto novou terminologií. A v podstatě tím v tomto smyslu musíme změnit celý text. A mm, samozřejmě e, e, směrnice o e, nitrátech je důležité, důležitá věc, ale ty kompromisy tam nejsou zahrnuty. Tady ty námitky byly tak velké, byli jsme tak rozděleni, rozděleni názorově, takže jsme rozhodla, že budeme hlasovat odděleně. Takže já bych tam dala mínus, tedy zamítnout tento pozměňovací návrh. Pokud jde o biostimulanty, tak tady to je úplně nová oblast. A my jsme to zakomponovali do kompromisu, všichni jsme na tom pracovali. Všichni se snažili, takže chci poděkovat všem. A zdá se to být zvláštní, ale dostali jsme i hodně rad a pomoci od expertů, eh, kteří v této oblasti působí, tedy eh, profesionálů, příslušných organizací, dostali jsme hodně prezentací, studií a tak dále. Takže já myslím, že teď máme více jasno. Všem děkuji. Myslím si, že jsme byli schopni přijmout kompromis, eh, který mohou podpořit všechny politické skupiny. A to je následující. Eh, složky biostimulantů nejsou nutně složkami, eh, které jsou přítomny v přírodě, ale také mohou být takzvané mm, komponenty podobné biologickým látkám, ale v druhé části kompromisu tam jsme potřebovali provést určité změny na základě návrhu komise, poněvadž e, je zde obava, že herbicidy by také mohly spadat pod pole působnosti nařízení a to bylo proti mým principům, já bych to nechtěla podpořit. Takže herbicidy ne, herbicidy by neměly spadat pod toto nařízení a právě proto je tady taková malá změna v druhé části tohoto kompromisu. Já bych chtěla, aby kolegové mě v tomto podpořili. A pokud jde o transpozici, to je další velké téma. Vždycky jsem se domnívala, že toto je nařízení, které nelze eh, zavést přes noc. Je třeba, aby všichni měli více času. Proto navrhuji dva roky. Vím, že pan Tarabela by chtěl toto období zkrátit. Já jsem se pokusila ve dvou kolech a e, žádala jsem e, i průmysl o jejich e, názor a všichni mi pořád říkají, že potřebují dva roky na to, aby mohli přejít eh, na eh, tento předpis. Já bych tedy navrhla, aby kromě toho dvouletého návrhu, návrhu dvou let, tak eh, abychom tady, tady já bych tedy chtěla, abyste podpořili Ehm, dva roky. Minerální eh, hnojiva, tady máme kompromis 39 a 40 až 42. Ehm, minerální eh, eh, hnojiva obsahují nutrient, nutrienty, tedy živiny v minerální podobě, anebo mohou brát, mm, živiny se mohou brát z rostlinného či živočišného původu a ty potom se transformují v minerální živiny. My jsme rozhodli, že vytvoříme novou funkční kategorii PFC a výbor Agri, zpravodaj, jejich zpravodaj také e, e, se rozhodl jít touto cestou. Musím říci, že to je velice e, důležitý technický kompromis a my jsme se dohodli s dalšími výbory na tom, takže doufám, že moji kolegové budou schopni toto podpořit. Potom máme novou kategorii, kterou zde musím zmínit. Eh, to jsou. Helyeket eh, a kompromisszumos javaslatom nem tartalmaz, de ezek rendkívül... Eh, jsou látky pokrývající půdu. Azt is el kell mondanom, hogy megoszt... Ale také to, já jsem to ale rozhodla, že to sem nedáme. Nicméně, zde existují různé názory na toto téma a proto to není v kompromisu. Kromě toho, budeme mít blokové hlasování o jednotlivých návrzích. Zde bych chtěla podpořit ezek előtt a lehetőséget, a kompromisszumban nincs benne. Az... Ty mulčovací eh, folie nebo látky. Potom návrh 43, úroveň živin. Zde chci obsah. Akik értenek hozzá, azt kell, hogy mondjam, elfogad. Zde ty akceptoval výbor Agri a to je výbor, který je, skutečně má know-how. Experti mě přesvědčili, že zde čísla mm, jsou eh, velice nízká ve srovnání s nařízením z roku 2003 a že E, průmysl není připraven na tuto obrovskou změnu, tedy technologicky není na to připraven průmysl. A kromě toho rada má také podobné stanovisko k této věci. To je velice komplexní balík kompromisů a já bych chtěla Eh, apelovat na kolegy, aby akceptovali to jako, jako balíček. Samozřejmě tady hovoříme o číslech, ale já přesto žádám vaši podporu. Samozřejmě jsem přesvědčena, že eh, toto je taková hraniční oblast, že možná nedojde k dohodě, ale v každém případě eh, navrhnu, abychom hlasovali o původním návrhu komise v tomto případě velice stručně bych chtěla zmínit kompromis 48. Toto je eh, časové období pro eh, transformaci eh, uhlíku a zde pan Tarabela a SAD požádali abychom akceptovali návrh komise. Myslím si, že průmysl potřebuje čas, aby mohl eh, eh, aby mohl vypracovat nebo aby mohl inovovat technologie a přizpůsobit se novým požadavkům biodegrab- rozkládání, biorozkládání. A proto jsem navrhla, abychom vytvořili normy týkající se biologického rozkládání látek. To bude znamenat, že musíme mít na to opatření, jak to potom analyzovat. Já navrhuji pět let po datu účinnosti nařízení. V tomto ohledu je možné i zkrátit toto. Já jsem vstřícná třeba pro tříletou lhůtu mohu být i, ale to asi neprojde. Proto i podpořím pět let. Vím, že jsem hovořila dlouze, ale to je velice důležitá a odborná agenda a kompromisy jsou velice složité. my jsme dlouho pracovali na tom, abychom připravili optimální text. Chceme mít promyšlené nařízení a chceme eh, tím podporovat i oběhové hospodářství a chceme, aby většina náš návrh mohla akceptovat. A poslední poznámka teď. My jsme i eh, proskoumali stanoviska výboru INTA, AGRI a ENVY především. A o, ještě jednou, několikrát jsme je přečetli a zjistili jsme, že je tam celá řada pozměňovacích návrhů, které porušují kompetence našeho výboru. My jsme o těchto návrzích, pozměňovacích návrzích diskutovali, s jejich autory, příslušnými kolegy a dnes ráno jsme poslali dopis. Anna Maria Koraca Bild podepsala dopis a toto to zahrnulo i pozměňovací návrhy eh, těch třech dotčených výborů, které my nejsme ochotní a schopni akceptovat. Takže, paní předsedkyně, to je rezimé eh, kompromisních návrhů a samozřejmě jsem zvědavá na připomínky stínových zpravodajů a dalších kolegů. Děkuji. Eh, rapporteur, eh, as you already pointed out... Eh, jak jste už poukázala, paní zpravodajko, opravdu byl rozeslán dopis poslancům o 13 pozměňovacích návrzích eh, z NVS a z Agri. A taky bych chtěla připomenout, že na konferenci předsedů padlo rozhodnutí ohledně kompetence a část tedy byly ponechány exkluzivně v Envy a netýkalo se to eh, kontaminantů a dalších eh, v příloze 1. No a abych teď chtěla dát slovo stínovým zpravodajům, takže Mark tady byla ze SAD. Děkuji. Tak eh, především jako eh, socialistický člen tohoto výboru eh, bych vám chtěl popřát hodně úspěchu, Anarin. Takže mm, mnoho úspěchu a blahopřání k vaší volbě předsedo. A teď přece jenom přepnu do francouzštiny. Ano, já myslím, že zpravodajka to všechno popsala kompletně a přesně, takže já budu moc hovořit stručně a nepřesně. 594 pozměňovacích návrhů a z toho vzešlo 61 kompromisů. Obecně řečeno, já jsem spokojený, eh, když vidím ty kompromisy, které vypracovala zpravodajka v součinnosti se stínovými a já si pamatuju, že to podpořila většina. A jak i řekla zpravodajka paní Kalpelč, Ona nám navrhla velice vyvážené kompromisy, které eh, reflektují hlavní problémy, jak jsme slyšeli, definice, status eh, odpadu, inovující jako biostimulanty. Takže i když se to jasně tady neřeklo, já bych si přál opakuji to, eh, já bych rád, abychom neotvírali směrnici o nitrátech, o dusičnanech. Někteří kolegové to chtěli, já si myslím, že to není to správné místo, abychom to tady dělali. Já eh, tedy kvituji s potěšením spolupráci, kterou jsme měli se spravodajkou a s dalšími stínovými a společně máme eh, návrh, který reflektuje eh, rovnováhu, propaguje se tím oběhové hospodářství, to byl jeden z cílů tohoto návrhu, mm, kvalitní výrobky pro zemědělce a ochranu lidského zdraví a životního prostředí. A pokud jde o dvouletou lhůtu, tak tady mohu již říci, i přesto, že na začátku jsem se k tomu nevyjadřoval, paní Kalšpeš, vzhledem k povaze kompromisu, které eh, jsme vypracovali, tak já nebudu dělat žádné překážky. Nebudu bránit této dvouleté lhůtě, kterou si přejete. Pokud jde o zbytek, tak tam možná ještě bude pár detailů, to uvidíme Eh, až se bude hlasovat o kompromisech a pozměňovacích návrzích, ale obecně řečeno si myslím, že ten text je vyvážený, alespoň to je můj pocit, o který se s vámi zde chci podělit dnes. Ou, uh, eh, Děkuji. Alors je voudrais bien... Uh, Děkuji, Marku. The floor now. Mm, teď dám slovo zástupci ECR. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Děkuji vám za udělení hlasu a gratuluji také eh, k vašemu zvolení předsedkyni. Chtěl bych poděkovat paní poslankyni, paní poslankyni Pelč za eh, zatím vysoké tempo práce. Blížíme se ke konci a to je pozbudivé. Paní poslankyně hovořila zejména o tom, co zpráva navíc navrhuje. Podle mě eh, toto, tato zpráva eh, se vydává správným směrem, ale o tom až za chvíli. To, co zde máme o znečišťování, tak eh, to je negativní a myslím, že to bude katastrofou pro celou eh, Evropskou unii. Eh, divím se výstupům z Envy, kde ve Štrasburku byly deklarovány velká otevřenost vůči argumentům a flexibilita. Musím říci, že tady by opravdu mohly být velice negativní důsledky pro průmyslnou. Nicméně já zcela podporuji současné předpisy a také eh, omezující náklady pro toto odvětví. Musíme být racionální, odpovědní. Nicméně eh, chtěl bych se dotknout dvou důležitých otázek. Myslím si, že ta zpráva měla být zejména neutrální, pokud se týče eh, typů eh, hnojiv a hnojiv výrobků a, eh, a to vůči všem, eh, vůči všem typům těchto materiálů. A mělo by být ponecháno na zemědělci a na trhu se zemědělskými produkty, aby se ukázalo, po čem je poptávka a po čem není. Já si myslím, že něco trhu předpisovat není dobrý postup. Další otázkou jsou další produkty a tam jsem již eh, k tomuto řekl své eh, v rámci pracovní skupiny. Pro mě, na mě je nevěryhodné, eh, že Evropská komise tady navrhuje na jedné straně cirkulární ekonomiku a u těchto vedlejších produktů a e, přitom se nezabývá e, vedlejšími efekty. E, také se používá například h 4 mnoho let a není tedy důvod, proč v naší zprávě tedy o tom vůbec nic se nepíše. Já myslím, že bychom tady neměli ustupovat Evropské komisi takto a v podstatě nestačí, aby se to tam dodatečně vpravilo v rámci komitologie. A jestliže my skutečně nemáme eh, eh, ošetřeny eh, všechny vedlejší produkty, no tak komise to může postupně doplňovat, ale není důvod kvůli tomu zdržovat hlavní kategorie. A na závěr mám ještě otázku na EPP, pokud se týče dalších prací. Víme, že paní poslankyně Pelč pomalu končí svou činnost parlamentu, ale víme, že tato zpráva mm, nás eh, ještě bude dlouhodobu zaměstnávat. Eh, takže eh, její následník o tom, na to bude muset pokračovat. Čili je tady mnoho otázek, které vyvolávají různé názory a emise a emoce a znamená to, že bude třeba, aby se příští zpravda tím důkladně zabýval. Každopádně chci poděkovat paní zpravodajce za odvenou práci i stínovým zpravodajům. Děkuji vám všem. Eh. Děkuji. A teď eh, za Alde Dytě dávám slovo. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Já chci omluvit Kaju, který tady nemohl být. Kaja bych chtěla poděkovat zpravodajce za spolupráci. Věří, že jsme se konečně dopracovali správné rovnováhy, například biodegradace plastiku, Eh, dalších materiálů a biostimulantů a mm, myslím, že budeme moci podpořit většinu kompromisu. Zbývá ovšem ještě několik věcí na vyjasnění. Pokud se týče eh, schopnosti komise přijímat eh, delegované akty, důležité je, aby se to týkalo všech částí příloh, čili aby to bylo také Eh, součástí konečně verze kompromisu. A pokud se týče eh, klauzule o přeskumu, eh, tady by se skutečně mohlo stát, že bude zneužita pro oslabení návrhu a není si jistá, zda podpořit nebo ne. Rovněž vytvořit novou kategorii pro nízkouhlíkové hnojiva mm, není si jistá tím, zda je to v pořádku a nechceme vyučovat stávající produkty. Chtěli bychom, abychom měli předem před hlasováním jasno, jaké budou eh, skutečné dopady návrhu. Eh, nepodporuje některé věci, jako třeba eh, přidávání nových kategorií komponentních materiálů a stanovení limitů na úroveň živin. To jsou záležitosti vědecké a neměly být rozhodovány politicky. Nadále také se domnívá, že eh, aby se odstraňovaly nespravedlivé eh, bariéry eh, pro hnojiva z zvířecích, tedy jako zvířecí produkty, je třeba upravit směrnici o nitrátech. Celkově si ovšem myslí, že vše bude vyřešeno v, příz, v nadcházejících týdnek a děkuji za spolupráci. Dobře, eh, Dito, máme tady mm, někoho z GUE? Zdá se, že ne, takže eh, Pascal Dino za zelené. Euh, děkuji, paní předsedkyně. Já jako ostatní samozřejmě chci eh, poblahopřát, vřele vám poblahopřát, paní předsedkyně. Já doufám, že budeme mít možnost eh, pracovat eh, stejně chytře, inteligentně jako s Vicky Ford, které také chci poděkovat, eh, i když tu dnes zde není a popřát i hodně štěstí do nové funkce. Samozřejmě, jak jsme řekli, takže tady i ona se snažila hájit eh, kompetence našemu výboru a já děkuji i sekretariát za ten dopis, který byl rozeslán ostatním výborům, abychom jim připomněli, že je dobré, aby každý respektoval své pravomoce a že tím se vyhneme různým polemikám. A kromě toho to by vytvořilo jaksi právní závady, různé vady, což by bylo kontraproduktivní, kdybychom takto se vzájemně vměšovali do kompetencí. Po těchto slovech blahopřání, tak i z jiných důvodů chci poděkovat zpravodajce, nezávisle na faktu, že také půjde do jiné funkce prozatím, ale je pořád zpravodajkou. A vlastně já skutečně jí chci poblahopřát, poněvadž e, se snažila o rovnováhu a vím, že to vůbec nebylo snadné, protože tento návrh se týká různých velice citlivých i oblastí a dokud bude tedy mít na starosti tuto agendu, tak může si být jistá, že bude podporovat, poněvadž ten kompromis, který navrhuje, to je dobré. A já stejně jako pan Tarabela, to nikoho nepřekvapí, ano, já především si cením e, zde intervencí pana Tarabely, ale i jako on bych chtěl říci, že u některých témat samozřejmě musíme si, mm, tedy musíme občas sobě být hodní, jinak by byl život eh, nesnesitelný, takže musím k němu být hodný, ale je pravda, že pro nás rovněž ten kompromis eh, se našel rovnováhu a nebudeme trvat na určitých lhůtách, eh, pokud tedy bude zachován ten kompromis mezi průmyslem a zachováním určitých aky. A teď pár poznámek. Já zcela souhlasím s tím, co bylo řečeno, především nová definice. No, ta se mi zjeví jako dobrá, protože v podstatě často eh, eh, eh je, eh, platí, že definice by měla být jednoduché a jasné, pádné a ta vaše perfektní. Pár poznámek k věci, k meritu. My si nepřejeme, aby se to řekla, my si nepřejeme otevírat, i pan Tarabela taky si to přeje, nechceme otevírat směrnici o nitrátech. To je pro nás důležité a chceme zachovat eh, ten, eh, to kritérium biodegradability těch 24 měsíců u plastů v půdě. Také nechceme, abyste řekla, zasahovat do směrnice REACH, protože to není předmětem eh, mm, mm, tohoto, takže mm, to je, a budeme dbát spolu s vámi na to, aby nedošlo ke změně textu návrhu komise, což by mohlo vést k velkým právním vadám, jak jste řekla. A nakonec děkujeme, děkujeme, že jste tam i dala tu revizní klauzuli, protože zde u tohoto je to nezbytné, je nutné, abychom měli podobné klauzule. To je taková pojistka. Děkuji. Uh, merci Pascal. Um, since there's EFDD or ENF, uh... Eh, Vzhledem k tomu, že tu nemáme žádné zástupce za EFDD, ještě se obracím za někdo další. Chce něco říci? Pokud ne, tak předávám opět slovo paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za jejich stanoviska, za vyjádření podporu. Eh, my jsme eh, věnovali tomuto návrhu velký kus práce a z vašich příspěvků je zřejmé, že je tu ještě několik otevřených otázek, na kterých se asi úplně nezhodneme, ale to by ostatně ani nebylo eh, možné, protože se jedná o velice složité nařízení a Myslím si, že všichni se řídíme principem, že je třeba připravit nejlepší možný text nařízení. Pan Tarabela zmínil to, že naším záměrem bylo připravit eh, rovnovážné kompromisy a my jsme nechtěli ztrácet ze zřetele naše původní záměry já bych mu chtěla poděkovat za eh, tento konstruktivní postoj a za to, že předložil návrhy, jak to vylepšit. Pan eh, Češek byl rychlý, efektivní a doufám, že stejně tak i my budeme rychlí a efektivní, protože musíme věnovat pozornost všemu a někdy to není úplně možné bylo zřejmé eh, z jeho připomínek, že je to rozsáhlá expertíza, rozsáhlé pozadí a je třeba nastolit rovnováhu. Co se jeho otázky týče, eh, jak to bude, až já tu nebudu, tak doufejme, že to bude někdo jiný, kdo bude v této mé práci pokračovat. Jak eh, asi velice dobře víte. O tomto návrhu budeme hlasovat 13. července a to bude hlasování bez mandátu. Tady záměrem je to, aby další zpravodaj byl schopen ten text dále pozměnit. A samozřejmě, že o tom budeme hovořit i na dalším zasedání stínových zpravodajů. A ještě, jak pan Česák ví, Chtěla bych říci, že pravodaj za Envy se také nelíbí ta úroveň kadmia, takže asi pro plénum tam bude nějaký pozměňovací návrh. To znamená, ještě nás čeká dlouhá cesta, než dojdeme do toho 13. července. Dytě chci poděkovat za eh, vyjádření jejího názoru a podpory a Co se týče tedy té revize aktu v přenesené právomoci, my jsme se hodně zamýšleli těmi nízkouhlíkovými kategoriemi a chceme zajistit, aby každý produkt, který je na trhu, mohl být do nařízení zahrnout. Proto jsme se nad tím ještě znovu zamysleli. chci poděkovat také Pascal Duranovi eh, za to, eh, jak vyjádřil ochotu spolupracovat, zejména, že je schopen obětovat tu časovou lhůtu proto, abychom dosáhli kompromisu. Víte, že nemůžeme naléhat na vše, co je nám blízké, každý musí ustoupit z něčeho, abychom toho kompromisu dosáhli. A byly tam důležité milníky, jako ta směrnice o nitrátech, nebo to, že by to nemělo kolidovat s jinými texty jiných směrnic. Na závěr bych chtěla říci, že toto je náš kompromisní návrh. Příští týden proběhne setkání stínových zpravodajů a tam se budeme snažit dokončit naše diskuze. 13. července tedy proběhne hlasování. Ještě jednou všem děkuji. Děkuji. Paní zpravodajko, ještě předtím, než se dostaneme k dalšímu bodu, tak bych se velice stručně chtěla vrátit k tomu aktuálnímu stavu eh, jednání v trialogu, ten, to téma geoblockingu a slovo má paní Rozatun, která je zpravodajkou. Děkuji, paní zpravodajko a paní předsedkyně, a také já vám gratuluji. Určitě budeme mít výtečnou spolupráci. Prosím <clears throat> Mikrofon, prosím. Paní Tun eh, si musí zapnout mikrofon. Měla jste problém s mikrofonem, ale že to v pořádku. Takže proběhl velice složitý trialog, protože velice důležitá témata pro náš výbor jsou problematické pro radu, takže jsme se nepohli příliš před, i když o trošku ano, a to díky eh, nejen výtečnému předsedání DITY, ale také díky konstruktivnímu postoji komise a silné podpoře z jejich strany. Taková obecná poznámka, ještě než vůbec začnu. Už mě slyšíte dobře. Taková obecná připomínka. Byla jsem na Maltě, když se eh, jak si připomínalo nebo slavilo to vítězství roamingu a jsem přesvědčena, že buď tu budeme mít konkrétní výsledky, naší práce, anebo eh, bychom měli předkládat nějaká polořešení. Vzhledem k tomu, že roaming je něčím velice konkrétním a opravdu naši evropští občané mohou cítit ten rozdíl, tak i tady to uvolnění trhu, nebo jak to mám nazvat, to odstranění bariér, jako je geoblocking, když tam chceme dosáhnout něčeho, tak bychom mohli nabídnout eh, občanům nějaké napůl řešení. Ono to bude složité. Vím, že parlament eh, také tu vidí tu kritiku, že eh, jaksi se neplní ta agenda a já bych tedy chtěla požádat o plnou podporu členů výboru stínových zpravodajů, ale i komise. Mm, musíme projednat nejen ta politická témata, a pak e, záležitosti napojené na působnost, e, to jsou ta označení business versus consumer, business to business, o tom se tu hodně hovořilo a doufám, že se nám podaří najít e, řešení, už se k němu blížíme a, a podobně je to e, dočasné umístění e, na trhu. Tady doufám, že se nám také podaří nalézt řešení. Kde jsme se zablokovali, to bylo to plné e, zapojení neaudiovizuálního obsahu copyrightu. Myslím si, že mnozí členové rady úplně nechápou, že tu hovoříme o obsahu, kde ten obchodník má všechna ta nezbytná práva že to není audiovizuální, ale ne audio, audiovizuální, to znamená hudba, software a hry. A já doufám, že oni tady prokážou na radě eh, určitou míru flexibility. Měli jsme problém s tou revizní doložkou. Náš výbor si přál do té revizní eh, doložky zapracovat audiovizuální obsah a také přepravu ale tady zase můžeme hovořit o tom času. Mm, možná se naše e, postoje přiblíží, ale je třeba tady obhajovat to, co jsme tady rozhodli, to, co jsme odhlasovali na úrovni výboru. O restrikce pasivního prodeje, to je jeden z těch zásadních bodů a tam jsme se stále ještě nepohli vpřed e, u toho uplatněného práva a těch restrikcí. Tady Eh, dále jsme byli, eh, měli možnost hovořit o možných kompromisních řešeních pro ty záležitosti, ale stále ještě nejsou připraveni. Eh, Dita předsedala tomu, předse, tomu zasedání takovým způsobem, že bylo velice jasné, kde jsou naše červené linie. a e, byly velice jasně e, vyřčeny, aby to bylo na technickém zasedání zřejmé. Nicméně musím říct, že rada neprojevila dostatečnou míru flexibility, co se týče e, právě těch daných bodů. Další trialog proběhne 27. června a to je v podstatě prakticky vždycky poslední příležitost pro malcké předsednictví uzavřít záležitost. Pak by to přišlo na estonské předsednictví, s nimi já už jsem hovořila, nicméně malcké předsednictví chtělo mít ten úspěch a dokončit toto téma, takže je třeba zapracovat na technické úrovni, pohnout se vpřed směrem k těm kompromisním návrhu ohledně těchto bodů. Děkuji, Ružo. Vy budete hovořit za SND nebo ne? Dito, prosím. Já jsem stínová zpravodajka za EKR, ale nemám k tomu nic, co dodat k tomu, co Ruža řekla. Myslím, že je třeba se pohnout tedy vpřed. A já bych chtěla podpořit to, co eh, Roža právě řekla a také vyjádřit vděčnost za její opravdu náročnou práci na tomto tématu. Ještě jedno takové důležité sdělení pro další kolo trialogu je, že je výsostně důležité, aby se parlament dodržel ty klíčové priority a aby hovořil jedním hlasem. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout tady toho přátelského postoje, který jsme eh, měli až dosud. Děkuji, Dito, nevidím Denise de Jonga, máme tu někoho dalšího za GUE. Za zelené také ne. A ani nevidím nikoho za EFDD, ENF, takže myslím si, že můžeme tento bod uzavřít a přejeme mnoho úspěchu do dalšího trialogu. Děkuji. Ještě nějaký dodatek? Ano, já jsem chtěla opravdu všem poděkovat, protože jsem vnímala ze strany parlamentu silnou podporu a k tomu, co řekla Dita, opravdu musíme pokračovat jen nevím, jak to říct, prostě poskytnout občanům to, co jsme tady odhlasovali na výboru a e, to e, mluvení jedním hlasem to opravdu velice, velice usnadní to jednání. Děkuji a přeji mnoho úspěchu, Rožo, a tímto se můžeme přesunout k dalšímu bodu a tím je projednání návrhu stanoviska a tím je ochrana osobních údajů u elektronických komunikacích a zrušení příslušné smlouvy a předala bych slovo eh, panu spra- paní zpravodajce. Děkuji. Já chci jako kolegové vám poblahopřát k této funkci a budeme se těšit na spolupráci. A teď k návrhu komise nejprve a poté můj návrh stanoviska. Jak víte, komise předložila nařízení o e-privacy, bylo to na začátku tohoto roku a mm, jenom stručně eh, řeknu, o co jde v tom původním návrhu. A eh, tento návrh je předložen ve světle toho, že GDPR eh, tedy mm, předpis, který má mm, všechny sladit, všechny jsou aspekty e, ochrany osobních údajů. Tady jde o to i zajistit důvěru v elektronické komunikace, kom, elektronickou infrastrukturu nejenom pro občany, ale pro e, celou společnost. A proto, aby stávající legislativa držela krok s technologickým vývojem, tak komise rozhodla, že i do pole působnosti eh, dá i eh, tyto komunikační služby over the top, které používají spotřebitele více a více mm, na místo těch eh, klasických zpráv. Takže proto ten návrh e-privacy musí být souladu s GDPR a s Eh, kodexem elektronické komunikace. Já vždycky jsem byla proto, abychom měli dobrou legislativu, která umožní inovace v digitálním sektoru, nebude překážkou, ale zároveň bez toho, aniž bychom vytvořili přemrště ne převedl či duplikace. Proto vítám záměry komise, ale zároveň si myslím, že další soulad s GDPR Eh, eh, ještě je potřeba, ještě to není úplně hotové. A teď stručně moje stanovisko. Já si myslím, že eh, výsledek vyjednávání nařízení o ochraně údajů GDPR, takže ten výsledek je velice dobrý jak pro podniky, tak pro spotřebitele. A tím jsem se inspirovala. Eh, eh, je třeba zaplňovat eh, to vákum, pokud existuje, ale nejít za požadavky GDPR a nevytvářet další překážky ani pro běžné občany, ani pro právnické osoby. A další bod, kterého jsem se dotkla, je, mm, to vychází z mé jsme přesvědčení, že je třeba, aby to prostředí bylo jaksi Eh, digitálně přátelsky nakloněné spotřebitelům, aby spotřebitel mohl informovaně si eh, se rozhodovat v oblasti ochrany svých údajů a možná mm, některé požadavky jdou daleko. I povinnost spotřebitele zvolit si to nastavení Eh, pokud jde o ochranu osobních údajů. Já myslím, že ten spotřebitel měl mít možnost kdykoliv si zvolit ochranu osobních údajů a to nastavení by mělo být na jeho volbě, to bychom neměli tady regulovat některak. A já proto jsem zavedla, tam předložila některé pozměňovací návrhy k tomuto, také návrhy, kde eh, je třeba řešit eh, otázku zpracování údajů. Tam hovořím na eh, další zpracování metadat, eh, článek 6, odstavec 4 GDPR. Já si myslím, že zpracování schromažděných dat pro účely jako rozvoj služeb a podobně, tak to určitě bude nakonec eh, užitečné pro konečné uživatele a pro, eh, měli by to, tuto možnost by mm, mm, soukromé podniky i státní eh, úřady měly mít. A zde máme i článek 7 a já si myslím, že ukládání a další používání, následné používání dat o fyzických osobách, tak to, to spadá do nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. A také potom tady máme několik bodů, eh, které bych chtěla ještě pozměnit dále. A první, pokud stínoví zpravodajové budou mít nějaký názor, tak bych ráda, aby ho dnes sdělili. Týká se to třeba browseru a těch řešení Gatekeeper, které navrhuje komise, jak jsme slyšeli od některých eh, Eh, organizací, tak to není nejlepší řešení. řešení. A dále eh, já bych navrhl, abychom proskoumali i implikace cílené reklamy, cíleného marketingu, abychom proskoumali eh, i ty implikace, jaké mají cookies, a e, jaké potom sankce by bylo možné tam zakotvit a jaké typy pokut. Takže ráda si vyslechnu stínové zpravodaje dnes a mm, jsem vstřícná k diskuzi v příštích dnech, tak abychom skutečně měli přesvědčivý a přesvědčivé a dobré stanovisko. Děkuji, děkuji. A nyní bych chtěla dát slovo eh, eh, stínové zpravodajce za SAD Kristel. Děkuji, já chci vám poblahopřát ke zvolení mm, předsedkyní výboru MKO a těším se na spolupráci. E-privacy, elektronická ochrana osobních údajů. Tak musím říci, že já mm, jsem spokojená s návrhem komise, ale to neznamená, že ho nelze zlepšit. Musím říci, že je důležité nezapomínat na to, že účelem legislativy je e, dodržování ochrany osobních údajů a soukromého života. A když si přečtu návrh e, zprávy pravodajky, tak si myslím, že to jde špatným směrem. E, spíše to pomáhá, a vy chcete usnadnit obchodní činnost online, tam píšete v úvodu. No já si myslím, že tato legislativa má jiný účel. Má chránit soukromí a osob. Takže já mm, bych ráda tedy teď řekla, v kterých tématech předložíme pozměňovací návrhy. Za prvé, obecně je strašně důležité, abychom měli eh, soukromí by default, aby to, bylo automati- aby to byla automatická věc. Eh, takže na výrobci, vývojáři softwaru musí zajistit, že ten browser bude nastaven s eh, vysokou mírou ochrany už na samém začátku, aby tak to bylo nastaveno. Já souhlasím, že spotřebitel potom si může rozhodnout jinak. Pokud bude chtít mít menší míru ochrany, tak by měl mít možnost to učinit, ale automaticky by mělo být vysoká míra ochrany. To je v zájmu občanů a já myslím, že na to bychom neměli zapínat. Já předložím pozměňovací návrhy tímto směrem. Také si myslím, že je třeba se zamyslet, zda bychom něco neudělali s tím, že bychom chránili děti online. Ano, tady nevím, uvidíme, ale je třeba mít speciálně vysokou ochranu pro děti a v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy. Potom také je to zajímavé, o tom diskutujeme v rámci jiných agent, mělo by být možné E, potom nalézt způsob nějaké možné kolektivní žaloby v této oblasti, pokud nastanou problémy a pokud e, firmy, které nabízí online služby, tak neplní povinnosti podle legislativy. Na mě bychom nalézt způsob, co s tím, jak potom zjednat nápravu a potom allowed tracking Eh, povolený tracking pro statistické účely například. Ano, to je dobré, to je v pořádku, ale přece návrh eh, komise v tomto je příliš široký. Já myslím, že bychom měli to zúžit, jaký ten tracking je povolen. A nakonec, nevím, jak to udělat, eh, pořád ještě se zamýšlím, do příštího týdne snad budu schopná předložit návrh, ale je velice důležité, abychom umožnili spotřebitelům skutečně se rozhodnout, reálně se rozhodnout. A takže třeba když chcete si přečíst článek online dnes, tak tam pokud ho, ho čtete zadarmo, tak místo toho tam máte spoustu reklamy. Možná by mohl mít ten eh, reálnou volbu. Buď zaplatí a nebude tam mít reklamu, a, a nebo ji tam bude mít. Ale musíme, aby skutečně mohl reálně se rozhodnout, co chce online. A já teď eh, tedy se nad tím zamýšlím. Ale obecně řečeno, mm, je SAD je vstřícná k diskuzi, ale, jak jsem řekla, jdete příliš jak si vstříc průmyslu a komerčním aktivitám a neberete do úvahy potřeby ochrany soukromí občanů a doufám, ale i přesto všechno, že nalezneme kompromisy tak, abychom mohli ovlivnit eh, vývoj, výbor, který je gestorský pro tuto legislativu. Děkuji. Děkuji, eh, Dan Dalton is the eh, shadow for ECR. A nyní pan Dalton, tím výzpravy za EKR. Ano, děkuji a blahopřeji ke zvolení do funkce. Eh, toto je velice rozsáhlé téma, tato směrnice o soukromí v digitálním prostoru. Tak já budu kritický vůči komisi a e, zpravodaj se snaží vyřešit mnoho z těch problémů. E, klíčový bod je plnění e, GDPR a to je vlastně nástroj, který chrání nebo má chránit soukromá data a de facto to bude platit až příštího roku. Eh, takže eh, nevím, proč se tady říká, že GDPR není v pořádku, když ještě vůbec se nezačalo fungovat. Takže řekněme spíše GDPR, eh, budeme sledovat, jak funguje a když ne, tak to prostě musíme se nějak opravit. Co se týče eh, časového postupu, tak to jsem v podstatě naznačil. Pak jsou tady další věci, jako zrušení eh, komunikace business to business nebo machine to machine. Já si myslím, že tady mm, tam se nějaké mezi stroji se soukromě příště neřeší. Pak tady máme roz, Eh, lišování cookies první strany, třetí strany, to je v pořádku. Myslím si, že v těchto věcech je to stanovisko velice dobré a já navrhuji, tedy podpořím navrhované změny. Eh, pokud se týče těch klíčových kontroverzních eh, oblastí prohlížeč, co by strážce, gatekeeper, tak toto vlastně otázka je, že eh, de facto uživatel, když si koupí nový přístroj, tak si to tam musí nějakým způsobem nastavit. Eh, to znamená, i tedy bude chtít plnou funkčnost a eh, přístup všech cookies, anebo omezit cookies a v tom případě bude mít omezenou funkcionalitu na různých platformách a podobně. Čili v tom případě se asi vrátí, vrátí do nastavení a zmírní ošetření a nebo eh, to bude muset vždycky případ od případu eh, neustále tedy měnit nastavení nebo potvrzovat. Myslím, že to není dobré. Eh, v podstatě, pokud víte, co je to cookie, tak jste schopni se ho zbavit, vymazat ho. Jestliže nevíte, co je to cookie, tak si nic nebudete dělat. Takže já si myslím, že spíše je dobré, aby se komise snažila vzdělávat lidi v tom, Eh, jak si mají počínat. Protože pokud budeme postupovat tak, jak navrhuje komise, dostaneme se do situace, kdy nebudeme mít žádné zdarma aplikace na internetu a na platformách. A eh, taková tam eh, možnost placení za předplatné, no tak to se dá, ovšem i tyto jsou dotované příjmy z reklamy. Eh, to znamená, že tady bychom eh, de facto pomohli bohatým a středním vrstvám, kteří si to budou moci zaplatit a těm ti ostatní prostě ne. Tak já hm, v podstatě jsem tady v tomto hm, spíše na straně uživatelů internetu a ne bohatých, čili já si myslím, že toto by se mělo zcela přepracovat naše stanovisko, myslím, zatím vypadá velice dobře. Měli bychom se k tomu postavit zcela jasně a to bylo by to být dobře zdůvodněné. Takže já si myslím, že tedy ten, eh, ten časový rámec je problém, ale stát je, to není špatný. Děkuji. Myslím, že Dita eh, zade. Děkuji. Eh, opět naše zpravodajka tu není, ale de facto Eh, musí toté stanovisko momentálně prezentovat v ITRE, takže tady by bylo lepší, kdyby se mohly výbory mezi sebou koordinovat, eh, aspoň v tom, aby se stejná témata eh, nediskutovala paralelně, ale odděleně. Nicméně naše pravejka děkuje za stanovisko, souhlasí v oblastech, jako je třeba Eh, zpracovávat data, pokud je to v souladu s eh, účelem GDPR. Také eh, souhlasí s vyškrtnutím šestiměsíční připomínky souhlasu, to by bylo příliš náročné. Vadí naopak například některá, některé škrty, například článku 11, to jde možná příliš, dá, příliš daleko zpravodajka tady eh, rozšiřuje přístup státu ke komunikaci občanů. Už teď to jde příliš daleko a naše stanovisko eh, to ještě posouvá dál. Taky má určité pochybnosti, eh, pokud se týče ikon v případě trackingu Wi-Fi Myslí si, že by to mohlo být kontraproduktivní a e, strašit e, občany, protože e, oni by tedy viděli ohlášení toho, že jsou sledováni a mohli by toto vypnout. Což by nebyl dobré například v případě statistických dat. Dále si myslíme, že by tady měla být technologická neutralita, eh, například eh, do budoucna eh, nebudou tak důležité internetové prohlížeče, poněvadž lidé budou více používat aplikace, například také komunikace mezi, nebo rozšiřování mezi první stranou nebo třetí stranou bude méně relevantní do budoucna. I v tomto směru budou předloženy pozměňovací návrhy. E, děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Děkuji vám, Dita. Nemám zde jména stínových zpravodajů za další skupiny. Tak na zelené, prosím. Děkuji vám. A rovněž blahopřeji e, k zvolení do funkce, paní předsedkyně. E, děkuji Eh, navrhovatelce a skutečně bych eh, byl rád, kdybychom zde eh, dospěli k širokému konsensu. Domnívám se, že je důležité, abychom vyjasnili určitá nedorozumění. Jedním z nich je, a tak to říkal pan Dalton, Eh, my už eh, máme platnou eh, směrnici o mm, digitální, digitálním soukromí, čili GDPR samozřejmě není, není ještě nějaký plně funkční, ale mm, ta stávající směrnice o tom komise nehovoří a není to součástí reformy GDPR, ale přesto platí. Čili já si myslím, že čím déle nám bude trvat práce na nařízení o e-privacy, eh, tím déle budeme mít 28 eh, různých systémů eh, na tomto rozstříštěném trhu. A to je samozřejmě opak toho, co chceme, to znamená stejné podmínky pro všechny a právní jistotu. Čili já bych byl proto, aby ta nařízení bylo přijato co nejdříve. No a druhé nedorozumění, GDPR je dostatečný standard pro touto pro tuto oblast. Já si myslím, že to tak eh, nemůže být, jak se to tvrdí, ale my se týká, to se týká jenom tedy základních práv, eh, soukromí, ale také Eh, soukromí v těch komunikačních systémech. Čili já si myslím, že pro tuto oblast potřebujeme specifické standardy. Proto tady máme vztah mezi eh, obecnou ochranou dat a na druhé straně je tady ještě specifická ochrana měla by být eh, v případě telekomunikací. Myslím si, že ten přístup kompatibilního smyslu se zde uplatní samozřejmě, protože elektronické a komunikační služby eh, nejenom, eh, že tedy budou mít eh, výhody z toho, že se budou řídit nařízením o soukromí na internetu v elektronickém prostoru, ale také z GDPR. Čili my bychom měli jenom projít jednotlivá ustanovení a e, najít ta, která jsou tady skutečně potřebná pro tuto speciální oblast. Já si myslím, že tady máme velice dobré návrhy, pokud se týče souhlasu. Tady hovoříme o měření e, web audience, to je článek 8, to je myslím velice dobře. Není nutné eh, rozlišovat mezi různými způsoby zpracování dat, ale možná, že můžeme zlepšit to, jak lidé mohou poskytovat souhlas. Tady pokud se týče eh, tedy prohlížečů, já to nevidím tak negativně, protože eh, proto, abychom posílili malé a středně velké internetové společnosti vůči Eh, velkým platformám, tak by naopak velice pomohlo, kdyby tam byl prostředníkem právě ten prohlížeč, eh, kde si eh, mohu de facto nastavit, jak chci, aby to fungovalo. To by, mohu to nastavit tak, aby to de facto pomáhalo těm malým online firmám, pokud si to udělám tedy na svém browseru, než eh, když tady budou mít nějaká obecná eh, schémata a tam budou samozřejmě upřednostňovat ty velké hráče. Čili možná, že tady je třeba trošku eh, vnímat také to, proč možná komise se rozhodla proto nebo ono. A já musím říct, že to, co, jak máme řešena cookies na webových stránkách, tak to není moc dobré. A já si mohu, bylo by lepší, kdybych si to prostě eh, schválil pro, ve svém browseru pro jednotlivá, eh, jednotlivé platformy, jednotlivé webové stránky, jednou provždy a hotovo. Článek 17, pokud se týče bezpečnosti, tady hovoříme také o e, rizicích, tedy o informování o rizicích a nejenom o incidentech. Já myslím, že to je důležité, zejména pokud se týče bezpečnosti, protože tady jde skutečně o důvěrnost a integritu komunikace a tady je na místě přísnost. Obecně bych chtěl říct, že bychom neměli ustoupit od, z úrovně, kterou zavádí směrnice o e-privacy, poněvadž Eh, spotřebitelé online jsou sledováni čím dál tím více a my v této době tedy nemůžeme jako Evropská unie oslabovat kontrolu soukromí eh, na webu pod úroveň současné legislativy. Čili já si myslím, že tady bychom měli našlapovat velmi opatrně a neoslabovat tu směrnici i privacy. To neznamená, že bychom měli jít mnohem dál, to asi ne, ale vidím zde mnoho možností, jak eh, toto stanovisko zdokonalit. A eh, taky eh, dobře, když to bude rychle a já samozřejmě těším na spolupráci se spravodajkou a stínovým spravodají. Děkuji a jelikož tady nemáme žádné další stínové zpravodaje, tak já dám ještě slovo Aně Marii. Ano, děkuji a blahopřeji. Já podporuji linii paní zpravodajky, jde to skutečně správným směrem, ale chci upozornit na jednu věc. My pouze podáváme stanovisko a Filipe, ano, eh, vy jste řekl, že máme i privacy směrnici a od té doby proběhla digitální revoluce a naším eh, úkolem v tomto výboru je také podporovat digitální růst a digitální trh. A já si myslím, že tady se příliš soustředujeme na soukromí. Toto je hlavně o marketingu, o tom, aby každý, každý eh, ten eh, nejmenší podnik v Evropě se pomocí cookies mohl propagovat. Je to prostě eh, máme tady rozdíl eh, funkční cookies a marketingové cookies a jde to vlastně o tom, aby eh, zejména malé a střední firmy tolik nezávisely na Google. Ano, my skutečně máme GPS, ale vidíme, že pro business je to katastrofa. Zeptejte se lidí z Business Europe. Ano, vy to vlastně víte, je tady nedostatek právní jistoty, je to naprosto eh, nevyrovnané, není to protržní a eh, business komunita z toho má opravdu strach. A já tady říkám to, co eh, prohlašují tisíce malých firm v Evropě. Právní nejistota, spousta výjimek, Oni prostě potřebují nějakou orientaci a, a za rok, eh, za rok a, ano, mohu pokračovat, dobře. A moje obava spočívá v tom, že my tady uděláme úplně totež a že sice že my tady máme zprávu LIBE, která má obrovský dopad na vnitřní trh, růst a digitální trh na možnost firm, aby rostly a fungovaly přeshraničně. A my bohužel opakujeme tu též chybu. A také kolegové už řekli, že spotřebitelé už jsou chráněni GDPR. Máme tady nařízení, čili eh, tady to nemusíme opakovat nebo prostě nějakým způsobem. Eh, tady co si přestírat. Jak už řekla Dita, eh, tady spotřebitelé skutečně eh, mají právo zrušit souhlas. Čili já jsem se tím zabývala, když jsem byla výkonnou předsedkyní s předsedou Libe jsem o tom hovořila a chtěla jsem tedy dosáhnout toho, abychom nezopakovali ty též problémy a ty též chyby. A já bych chtěla poděkovat Kristl za to, že hovořila o dětech, že i tady máme problém. Eh, ochranu dat totiž necháváme na členských zemích. Máme tady hranici 16 let, ale členské země se mohou rozhodnout, že budou dále fragmentovat společný trh místo harmonizace. A já myslím, že pokud se dětí týče, tak můžeme tady skutečně využít tohoto stanoviska, abychom chránili děti na internetu. Děkuji. Dito, chtěla jste něco ještě říci? Děkuji vám. Já jsem mluvila za Kaju, ale chtěla bych říct něco také za sebe. Obecně souhlasím, eh, co jsem tady řekla eh, jménem Kaji. A také bych eh, ráda se vyjádřila k těm obavám ani Marie a také Dana, pokud se týče eh, timingu tohoto návrhu a také zohlednění eh, eh, dopadu GDPR. Já myslím, že lidé by neměli být neustále obtěžováni dotazy na odsouhlašení a de facto to děláme tím, že odklikneme a nečteme vůbec nic. Samozřejmě nic není zadarmo, je na druhé straně. Takže otázka je, jak často eh, se nám to má být eh, pře, předkládáno. Každý šest měsíců to je, myslím, zbytečně moc. Eh, pokud se týče zrušení článku 7, mám určité pochybnosti. Máme tady cookies, které se ukládají v prohlížečích a já vím, jaká je definice. Výjimkou jsou tady data machine to machine. Jinak eh, toto, tato cookies jsou vlastně eh, prostředky pro eh, komunikace mezi dvěma stranami. A bylo by správné, aby jakmile ta komunikace skončí, aby byla, byla ty cookies smazána buď to tedy telefonním operátorem nebo čím Pokud se týče komunikace machine to machine, já bych byla ráda, eh, kdybychom eh, se dívali na to, jaké má být eh, opravdu dosah působnosti. My tady hovoříme o dosahu signálu, ale ne o službách, které používají tyto sítě. Takže samozřejmě Eh, důležitá je tady bezpečnost od poslouchávání a máme to tedy v této směrnice a myslím si, že tam je to pořád dobře, ale na jiných místech i privacy to zřejmě není nutné. Děkuji vám. Děkuji, Dito. Možná jen velice stročně několik eh, závěrů zpravodajky. Děkuji. Já pohovořím stručně. V první řadě chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří tu dnes byli a vyjádřili se ať takovým či onakým způsobem. Bylo velice eh, důležité tak nějak uchopit a pochopit jejich obavy, stejně tak také eh, nalézt způsob, jak vylepšit ten text a Konkrétně se mi líbily ty připomínky, až eh, eh, dosud jsme je zmínili eh, ve zprávě jako tedy děti a, a způsob ochrany, anebo pak tedy ta a, a konkrétní témata. Myslím si, že na tom se skupiny dohodnou a já doufám, že se nám podaří nastolit rovnováhu. Já jsem se vždy snažila to mít obsaženo ve všech zprávách, na kterých jsem pracovala, aby tam byly jasné pravomoci výboru IMCO, tedy eh, výbor pro vnitřní trh ochranu spotřebitele, to znamená, budu se řídit tím, za čím si stojí náš výbor. Toto je pro mě zásadní pro průběh jednání a pokud bych se měla vyjádřit ještě k několika věcem. Já nevím, kolik času mám, tak asi minutku. Ta otázka rozlišení cookies a dopad na soukromí, také jsme o tom hovořili. Měli bychom být opatrní, jakým způsobem toto tady budeme regulovat eh, v obecné výměně názoru a zkušenosti o tom, jak eh, by se to mohlo obrátit ze strany občanů proti nám, podobně jako ten návrh na zákaz cookies, tak eh, jak se to objevuje na každé webové stránce. A také chci poděkovat, jak někteří stínoví zpravodajové zdůraznili to řešení pro browsery. Myslím si, že eh, tady je důležité si vyslechnout názor kolegu a ještě to tedy zhrnu. Jenom eh, dvě věci. Lhůta pro pozměňovací návrhy 28. června v poledne a setkání stínových zpravodajů eh, se bude konat v červenci. A ještě jednou děkuji. A, a v mé dveře jsou vám vždy otevřené pro další spolupráci. Děkuji, Evo, přeji mnoho úspěchů v tomto procesu. Takže ta lhuta byla již zmíněna, je to 28. června v poledne a tímto bych tedy chtěla uzavřít tento bod a přesuneme se k dalšímu bodu a tím je veřejné slyšení, které tu máme eh, ohledně důležitého tématu pro tento výbor a to je Evropský průkaz eh, elektronických služeb nebo elektronický průkaz služeb a já nyní budu hovořit nizozemsky, což je můj rodný jazyk. Takže v první řadě Já bych ráda přivítala všechny, všechny odborníky, kteří jsou tu zastoupeni v místnosti. A chci také přivítat všechny, eh, kteří nás sledují přes internet. My tady v tomto výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele věnujeme velkou pozornost tomu, aby vnitřní trh fungoval správně a poskytování služeb je v této oblasti velice důležité a proto dnes v rámci tohoto slyšení budeme projednávat eh, návrh Evropské komise na téma Evropského elektronického průkazu služeb. Na jednu stranu existuje nařízení o zavedení tohoto druhu průkazu, a pak tu máme směrnici, která pojednává ty administrativní aspekty eh, tohoto průkazu. Kolega Lekegard je zpravodajem právě za jeden z těchto textů a já mu předám slovo. Děkuji. Vzhledem k tomu, že mě sledují také mm, lidé u nás doma, ještě jednou chci poděkovat, protože um, je o to téma velký zájem. Rozhodně to není jednoduché téma a záležitost se dá různým způsobem interpretovat, zejména jaký je tu záměr. To znamená, tuto otázku interpretace musíme objasnit. Já tady eh, chci říci, o co nám tu jde. Přejeme si dobře fungující vnitřní trh, eh, nejen abychom vypracovávali další a další legislativní texty, jen proto, abychom je to měli. My si přejeme, aby to bylo hodnotným přínosem pro podnikatele i pro občany. Podobně jako má spoluspravodajka, chtěl bych apelovat na všechny řečníky, aby byli precizní, když budou, aby hovořili k věci tohoto návrhu a doufám, že tu proběhne opravdu eh, strukturovaný dialog, který povede ke konkrétnímu návrhu což následně usnadní poskytovatelům služeb poskytovat tyto služby i přeshraničně. Děkuji, Mortene. A já jakožto spoluspravodajka já chci ještě zmínit následující. Máme velký kus práce před sebou, aby se nám podařilo zrealizovat tady tento eh, ten druh služby. Víme, že všechno probíhá poměrně pomalým způsobem a z toho důvodu musíme na tom zapracovat ještě více. Jak již předeslal Morten, my si přejeme, aby se adekvátně uplatňovali stávající legislativní nařízení ještě předtím, než se tedy vrhneme do vytváření dalších legislativních textů. No a z toho důvodu opravdu doufám, že si tady vyslechneme, jaké jsou výhody toho elektronického průkazu při poskytování služeb. Zda s tímto průkazem to poskytování služeb následně bude jednodušší či ne. Takže já doufám, že konkrétně na tuto otázku ve vašich příspěvcích zodpovíte. Musíme pochopit, zda existuje opravdová přidaná hodnota prostřednictvím toho elektronického průkazu. A doufám, že toto slyšení bude užitečné, že dokážeme pochopit jak ten problém, tak i překážky a doufám, že vyslechneme i konkrétní návrhy eh, v tom smyslu, jaká možná řešení mít. A doufám, že z toho vzejde kvalitní návrh. Určitě to nebude jednoduchá práce, to jsem si jistá. No a Eh, vzhledem k tomu je tedy důležité, abychom si vyslechli naše pozvané hosty a přistoupíme tedy k zahájení prvního panelu. Původně eh, tedy na úvod budeme hovořit o těch administrativních překážkách a o způsobech, jak je odstraňovat. V tomto panelu máme tři řečníky a ještě předtím, než jim předám slovo, tak bych chtěla říct si následující. Nemáme mnoho času a máme mnoho řečníků, takže je důležité, aby všichni plnili řečnickou dobu, těch pět až sedm minut a již nyní děkuji, že tuto řečnickou dobu splníte. No a ráda bych předala slovo Kasperovi Ernestovi, který je eh, ředitelem z Dánské konfederace. Děkuji. Já tedy pocházím z Konfederace dánských podniků. Jsme e, neziskovou organizací, která se zakládá na dobrovolném členství. Představujeme nějakých 17 tisíc podniků a nějakých 100 obchodních združeních a pracuje u nás 240 zaměstnanců. Je důležité zdůraznit, že jsme zaměstnavatelským združením, že tady eh, my děláme ta kolektivní vyjednávání a dohody, to znamená, zastupujeme zejména ty podniky, které mají kolektivní vyjednávání a které prostě se chovají správně na dánském trhu. Zastupujeme podnikatelské služby, dopravu eh, a malou obchod, velkou obchod. A proč jsme tedy dnes tady? Přibližně 70 evropské ekonomiky jde přes služby a pouze 20 přeshraničně. Takže souhlasíme, že obecně tady je tady nedostatečná míra integrace v této oblasti. Víme, že směrnice o službách není ve všech zemích plně implementována, na tom se shodneme, ale také jsme přesvědčeni, že není ani dostatečně eh, dostačující. Ten elektronický průkaz řeší administrativní bariéry a nejistoty, ale ne regulační bariéry, což je podstatné. K tomu se ale ještě vrátím. A proč si toto přejeme. My si to přejeme, protože bude poskytovat eh, eh, žádosti na transparentní informace. Podnikatelům bude jasnější, jaké informace musíme poskytnout, abychom obdrželi certifikáci a mohli v dané zemi poskytovat služby. Další důležitý aspekt je, že budeme mít pouze eh, jeden příslušný orgán v členských státech. Nebudete se obracet na různé úrovně různých orgánů, prostě v kontaktu budete s jedním orgánem v členském státě a to podle eh, našeho názoru zajistí tu nezbytnou míru bezpečnosti a odstraní tedy tu dodatečnou administrativní zátěž. Pak překladatelské bariéry. Dnes tedy často musíme překládat dokumenty, musíme certifikovat eh, pro ty administrativní orgány v hostitelském členském státě, aby je přijali. Například v Dánsku nemáte tedy eh, překladatelství jako regulovanou profesi, takže nemůžete ani certifikovat překlad. Nemůžeme poskytnout certifikovaný překlad zahraničním orgánům, to jenom abych doložil tu problematiku. Doufáme, že tímto se to vyřeší, když tu bude tedy ta, ten jeden přímý orgán technické bariéry. Tady bych chtěl říci, že když třeba jdete na radnici v Belgii, tak musíte platit platební kartou. Pokud jste zahraniční poskytovatel dočasných eh, služeb, tak nemusíte nezbytně mít eh, bankovní účet v Belgii, takže vlastně ani nemůžete zaplatit za jakýkoliv certifikát tyto bariéry se zase vyřeší tímto návrhem. A pak máme jednotný, eh, jeden princip once only principle, ten snižuje zase administrativní zátěž. Pak budeme mít také eh, pojišťovnická práva, eh, že zase eh, bude možné vyžadovat pojištění. Dále karta nebo průkaz bude dobrovolný, to znamená, pokud klient zjistí, že je tu trh, který je, jak má jednodušší přístup, kde nejsou restrikce, kde členské státy velice dobře implementovaly smělnici o službách, tak průkaz bude dobrovolný. No a pak v posledním uh, řadě eh, je, jsou tu lhůty. Když si přejete získat uh, nějakou smlouvu, tak opravdu není dobré, když vám to trvá rok, než dostanete to povolení prostě eh, pak už eh, jaksi se nedostáváte eh, do těch možných žadatelů. Tady ten obrázek jsem umístil vědomně, protože o trhu se službami hovoříme dlouho a že se ta tráva vždycky zdá zelenější na druhé straně. Tady jde o to právě, že si přejeme zjednodušení, ale my jsme si uvědomili, že to není jednoduché takže v první řadě chceme snížit ty administrativní překážky při hraničním styku. Náš eh, apel dnes je, prosím vás, ať se to nezablokujeme mezi těmi dvěma eh, poli loukami. Všichni souhlasíme s tím, že tady eh, nechceme nějak otvírat tu směrnici o službách. Takže Myslíme si, že toto je tedy správná cesta. Už tu byla rozsáhlá diskuze na téma podvodu a musím říci, že z našeho hlediska bychom tuto příležitost měli využít a bojovat proti podvodům. Když dnes poskytnete informaci hostitelskému orgánu členského státu, předkládáte dokument, který jste obdržel u vás doma s veškerým respektem, je jednoduché tak to nějak podvést v rámci toho dokumentu a, a falšovat takový papírový dokument, když tu bude ten, ta obava. Pokud digitalizujeme věci, tak i ten samotný podvod bude těžko dosažitelný. Zase tento průkaz spíše bojuje proti podvodům, než eh, k ním navádí. A v Estonsku minulý měsíc jsme, tam jsme tedy vycestovali. Mm, myslím si, že eh, Estonsko si již prožil eh, mnohé a když jsme se dotázali na míru korupce a podvodu v Estonsku, tak nám řekli, že pokaždé, když jsou na to dotázáni, tak to téměř neexistuje na administrativní úrovni, protože to nemohou dělat. Všechno je zablokováno, digitalizováno, takže tam nelze podvádět to mě inspirovalo a bylo to nutné zmínit. No a pak jsem chtěl říct něco s propojením na EPC. Myslím, že tady není přímé propojení. EPC je pro uh, individuální profese, e, průkaz je pro podniky. Uh, Nicméně i EPC již prokázalo pozitivní výsledky. Nebyly tam případy podvodu, alespoň prozatím. To byl takový počáteční strach. Ten tichý souhlas tady také není problémem. Ty lhuty jsou dostačující a to přebírání ze strany profesionálu bylo mnohem lepší, než jsme očekávali. A toto je vše z mé strany. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za tento příspěvek a že jste dodržel čas. A teď bych rád dala slovo paní Aněs Kurades Alebek, která sedí vedle a která je ředitelkou oddělení pro, mez, pro vnitřní trh, možná, no, ze Švédska. Tak, prosím, máte slovo. Yes, uh, thank you. I'm, uh... Děkuji. Já jsem, já jsem vedoucí oddělení pro eh, vnitřní trh, ne mezinárodní, jak řekla paní předsedkyně, a pracuji tedy pro Národní radu pro obchod ve Švédsku. Máme na starosti obchod a vnitřní trh. Nám jde o to, aby eh, vnitřní trh fungoval hladce a proto máme několik funkcí kontaktních bodů také, jako z centra Solvit IMI, IMI a další kontaktní místa, notifikační místa a náš mandát je pracovat eh, pro korektní a jednotnou aplikaci evropského práva ve Švédsku. Máme dobrou zkušenost s fungováním vnitřního trhu ve Švédsku a mm, i v jiných členských státech do určité míry. Tudíž eh, e-card teď. My víme, že dnes eh, zboží obíhá svobodněji než služby na jednotném trhu a tudíž obchod se službami má obrovský potenciál a ještě lze hodně udělat, abychom zlepšili podmínky. A samozřejmě tady jde o to zajistit, že, zajistit, že se bude řádně implementovat směrnice o službách ve všech členských státech. Tuto novou iniciativu vidíme tudíž pozitivně a e-card si myslím, že i zvýší zájem o služby. Dnes poskytovatelé služeb eh, tak eh, mají tu zkušenost, že přeshraniční služby je komplikovaná věc podle nového eh, návrhu může ten poskytovatel požádat, požádat o e-card ve svém jazyce, ve své domovské země a to bude znamenat zjednodušení a důvěru a jedno správní místo. To je důležité. Ve Švédsku třeba my nemáme orgány pro veškeré možné služby, třeba ve stavebnictví a tak dále. Takže jeden kontaktní bod, to bude samé lepší kontrolu, lepší follow-up a mm, dohledne se na to, že na tu žádost se nezapomene, že nespadne někam do černé díry a e, dokumenty se budou poskytovat pouze digitálně, což zjednoduší život všem orgánům i tomu operátorovi e, mají. Takže tady jde o to, aby to bylo efektivní, ten postup efektivní pro všechny je jako koordinátor IMI. Eh, My máme vynikající zkušenost například v případě eh, profesních kodifikací nomenklatury. A když se to řádně používá, tak je to snažší než tradiční způsob spolupráce mezi státními orgány, především když eh, tam je i ta jazyková bariéra. Podle našeho pochopení, tak eh, v podstatě eh, tady dojde k novelizaci směrnice o službách, například eh, podmínky pro povolování, to se nemění, takže pořád vždycky každé rozhodnutí musí být v souladu se evropským právem. A skutečně mm, to bude přidaná hodnota když se zjednoduší celá procedura. Velkou novinkou je, že e-card umožní poskytovateli služeb si požádat o povolení ve své zemi, opět ve svém jazyce a eh, v tom hostitelském státě i vůbec najít ten příslušný orgán. To je velká výzva pro každé jiný subjekt. A v tom je ten velký potenciál. A asi těžko bychom měli nějakou alternativu, jinou alternativu. Jde o to, ale aby to řízení bylo eh, hladké a aby samozřejmě ta hostitelská země si ponechala právo rozhodovat o tom, co se děje na jejím území. Dnes má ta směrnice o službách již AMI, ale tady se to týká pouze komunikace mezi orgány. Eh, ten systém nemůže používat poskytovatel služeb. Další pozitivní dopad eh, na orgány hostitelského státu je, že namísto toho, aby dostávali zahraniční dokumenty, které nebude chápat, tak bude dostávat dokumenty, které již jsou prověřeny tím domovským státem. Tím se celý proces jednodušší. A předpokladem samozřejmě je, jako vždycky, je důvěra vzájemná důvěra mezi orgány. Pro nás mm, e-card, eh, pokud se bude řádně a implementovat, tak to je dobrý eh, prostředek, jak vyřešit problémy ve službách. A pokud jde o to propojení, ne ty duplikace s Evropskou profesní kartou, tak tomu se chceme vyhnout, aby nebyly existovaly dvě karty. To by mohl být problém, pokud máte osobeč třeba a muset tedy eh, respektovat obě směrnice, tak pro nás nejlepší zárukou úspěchu je, že členský stát eh, bude vážně brát tento nový nástroj, zajistí, že ten jeho systém je s ním v souladu, že ta implementace bude jasná, že orgány budou mít mandát a stroje, aby mohly plnit své úkoly a že to vše bude v duchu řádné administrativní spolupráce. Děkuji. Děkuji. Děkuji za mm, tento váš příspěvek. A nyní bych chtěla dát slovo panu Tibo Weberovi, který je e, e, tajemníkem EOK Evropské odborové organizace. Máte slovo. Děkuji, dobrý den. Já zde zastupuji Evropskou eh, odborovou konfederaci, což ta schromažďuje 40 milionů pracovníků a 89 eh, eh, národních konfederací. A, takže toto téma je pro nás také důležité pro ty, kteří pracují ve službách. A zde chci upozornit především na ty eh, na eh, to, že zde eh, teď probíhají protesty proti této kartě. Řeknu vám proč. Zde předřečníci říkají věci, které jsme slyšeli již mnoho let, že vše vyřeší trh a podobně. Evropské odborové hnutí nechce bránit hladkému fungování vnitřního trhu. To ne otevřený přístup, žák, zákaz diskriminace, ale EOK nemůže tolerovat takový trh, který bude tolik tlačit na národní standardy, norm, na, sto, na národní sociální normy a takže my si myslíme, že princip země původu, tak ten vlastně, vlastně převzat ze směrnice o službách, tak se musíme modlit abychom nemuseli opět tedy mm, opakovat stejnou eh, problematickou diskuzi. E-card, mm, ta vypadá dostatečně atraktivní, sice mm, evropská eh, e-card eh, bude umožňovat podnikům navigovat přes ty všechny formality jedním kliknutím a bylo nám řečeno, že nemůžeme mít ani koláč a zároveň ho sníst. To ne přece. Zde komise tedy nebude interferovat do kontrolních opatření v hostitelském státu, ani nebude interferovat do e, práv zaměstnanců e, při vysílání. Ale mm, může to být otrávený koláč, takže o jaký nástroj vlastně jde? Kontroly budou dělat hostitelské státy a jakmile, ale sociální normy se budou považovat za bariéru volnému pohybu, tak to opět bude velice destruktivní debata. Je zde riziko, že zde se budou zavádět eh, nějaké formy země původu a my se obáváme, že tady nejde tolik o otázku, jestli, ale kdy k tomu dojde, buď prostřednictvím jedn, normálního pozměňovacího návrhu parlamentu, anebo komise to může udělat v další fázi. A zde bych rád, abyste se podívali na tu extenzivní revizní klauzuly. A také proto EOK chce, abychom přehodnotili užitečnost tohoto balíčku e-karty v tomto kontextu. Evropské instituce se nemohou schovávat za nějaké technické debaty. My podporujeme vnitřní trh, ale naše podpora je, je menší a menší. A EOK chce spolupracovat na novém přístupu k volnému pohybu který bude se opírat o lepším eh, uplatňování pracovního práva a eh, zlepšování eh, sociálních podmínek všech zaměstnanců v celé Evropě. Ty, tady pro ty diskuze doporučujeme, abyste především se podívali na dopad na OSVČ a vyslané pracovníky. Je zásadní, aby jak zde neexistoval žádný žádné přímé či nepřímé vměšování, především ve světle teď revize směrnice o vysílání. Také chceme upozornit na praktické postupy týkající se revize a možného zrušení e-karty hostitelského státu. Tam jsou strašně krátké deadliny a pokud jde o tu platnost e-karty a tak dále. A takže to je nepra- prakticky ne- neproveditelné a v podstatě zde de facto bude platit princip země původu tím pádem. Závěrem bych řekl, že jsme hodně diskutovat detailně o vadách tohoto návrhu, ale nechceme vyloučit eh, nechceme se vyloučit z této důležité debaty, ale chceme, aby, eh, chceme ale, že, nebo pře, myslíme si, že nelze dosáhnout dohody za každou cenu, protože ta cena by mohla být pro nás příliš vysoká. Eh, Děkuji. Děkuji. A takže jsme si vyslechli příspěvky členů prvního panelu a v této fázi bych dala možnost nejprve stínovým zpravodajům, aby se vyjádřili k obou tématům. Nezapomínejte na to, že máme málo času, máme ještě druhý panel, takže bych ráda apelovala na vaši stručnost a omezit se pouze na konkrétní otázky určené našim expertům. A hned dám slovo Ana Marie Konace, byl stínové zpravodajce. Ano, to jsem ráda, že dnes se koná toto slyšení co, s těmito vynikajícími řečníky. A co mě především vadí, když jsem si vyslechla od vás, od všech, že to je dobrý návrh komise, a zdali to stačí, protože vy jste začali prezentaci tím, že se tím ruší administrativní překážky eh, mm, přeshraničnímu růstu, eh, ale nikoli se neruší regulační překážky vzhledem k faktu, že my nechceme otevírat eh, směrnici o službách. Všichni vědí, že tam máme tolik problém vůbec s prosazováním tohoto balíčku a že se snažíme překonat rezistenci členských států a takže když tady doplníme další no, proceduru, já s vámi zcela souhlasím, to je pozitivní samo o sobě, protože určitě se tím ruší řada bariér, ale my nerušíme ty klíčové bariéry. Takže to je vlastně jenom další procedura. Navíc to není, že by se tím něco nahradilo. A já bych tedy chtěla slyšet vaše názory k tomu. A také jsem ráda, že jsem slyšela, že EMI funguje. Ano, ale ale mm, to bylo pro tu směrnici o profesních kvalifikacích. Já se ptám, zda skutečně si myslíte, že to bude fungovat i v tomto případě? Ne, neexistuje příliš velká roztříštěnost mezi členskými státy, takže říkáte, ano, to funguje sice ve Švédsku, ale platí to obecně? Je to ten správný e, nástroj i pro balíček e, o službách. Děkuji. A než dám slovo zpravodaji, stínovému zpravodaji za SAD, omlouvám se, zapomněla jsem dát slovo Mortonovi, takže opravím hned tuto chybu. Uh, thanks to speakers. Také já bych chtěl poděkovat sprav, eh, řečníkům za velmi eh, přesné a krátké prezentace. Tento návrh se zdá, že je v podstatě eh, dobrý a mohl by fungovat eh, v určitých eh, směrech, ale také vyvolává otázky zejména zahrnutí určitých odvětví do jeho působnosti. Mě by zajímalo, zda k tomu můžete něco Eh, říct konkrétněji, poněvadž některá odvětví zjevně nechtějí být eh, zahrnuta. A nyní za SAT paní Jansáry. Děkuji. Já mm, myslím, že tento elektronický průkaz tam vyvolal eh, značný odpor zejména eh, úplně v těch nejnižších patrech. Slyším to tedy od stavařů a dalších. De facto jde o něco, co peníze neušetří a naopak eh, povede eh, ke další byrokracie. V mnoha zemích, ve Švédsku, v pobaltských státech, máme poměrně dobře rozvinuté eh, partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. A myslím, že oni nemají příliš rádi takovou tu legislativu, která eh, velmi dopodrobna reguluje každodenní život. Eh, Švédsko eh, patří tedy k zemím, eh, kde tedy partnerství mezi mm, privátními a, eh, a veřejnými dodavateli funguje velice dobře, čili my nevíme, co má být přínosem tady tohoto elektronického průkazu mnozí lidé si myslí, že to je už poměrně zastaralé a do dnešní doby se příliš nehodí. Já myslím, že dobře eh, ty cíle eh, jsou tedy dobře myšlené a ten výsledek může jít eh, přímo jaksi proti těmto dobrým úmyslům. Ano, děkuji. A teď pan eh, Rosaty, eh, který je zpravodajem ke směrnici za EPP. Eh, děkuji řečníkům za odprezentování svých pozic. Já musím říct, že se velice zhoduje do toho, co bylo řeč, s tím, co bylo řečeno už přede mnou. Tak především ten návrh skutečně zjednodušuje administrativní postup de facto ve dvou aspektech. Jednak eh, je eh, tady ta elektronický průkaz ve vlastním jazyce a navíc eh, je tam ta digitální složka, která de facto zřejmě, zřejmě šetří náklady a možná to také brání zneužívání. Ale musím říct, že někteří parlamentů to považují za příliš málo ambiciozní. Proč? Protože ty hlavní příčiny nedostatečného přeshraničního rozvoje obchodu v Unie Eh, není problém administrativní nebo problém jazykových bariér, ale je to spíše eh, nekonzistentní regulace a v tomto směru eh, toto nic nepomáhá. A to je důležité zejména pro stavebnictví, což je jeden ze dvou sektorů, který se to týká. U stavařů jde zejména o regulační bariéry a druhá věc to jsou Eh, vysla, vysílání pracovníci. No a já bych tedy sice na jedné straně uznávám, eh, že tento digitální, toto digitální jednotné místo eh, je dobrá věc, ale myslím si, že pokud bychom chtěli produkovat novou legislativu v EU, tak já myslím, že tedy eh, v tom proudu dalších legislativních aktivit eh, tak bychom měli tedy dbát na to, aby to mělo nějaký reálný smysl, reálnou hodnotu. Já si myslím, že to v současné době tak není. A další věc, tady máme nedostatek eh, nebo nejasnost kritérií. A sice jak tedy s tím elektronickým průkazem bude Eh, zacházet to eh, hostitelská země. Bude to akceptovat nebo ne? Eh, de facto hostitelská země může elektronický průkaz nevydat a to bez zdůvodnění, čili tady opět je spousta nejistoty na straně poskytovatelů služeb. A já bych byl rád, kdyby se naši hosté k tomu mohli vyjádřit. Děkuji, pane Rosaty, za příspěvek. Ptám se, zda ještě někteří další poslanci by se chtěli něco zeptat panelistů. Zdá se, že ne, takže navrhuji, aby se naši panelisté opět ujali slova a zodpověděli otázky. A prosím stručně, jsou to tito lidé. Takže pan Ernst, takže pokud byste mohl tomu něco říci. Děkuji. Já myslím, že nejzajímavější eh, věc tady dneska je otázka, jestli jsme dostatečně ambiciozní. A já plně rozumím a tady tomu a musím říct, že si tak trošku připadám jako ta kráva, Eh, zavěšená na ohradě. My už deset let se snažíme nějakým způsobem upravit tu regulaci a musím říct, že víc než polovina eh, eh, vlád českých zemí to nezajímá, někdy se zdá, že polovinu parlamentu to nezajímá. A já myslím, že tedy bychom skutečně měli přestat vyset na tom plotě a něco udělat. Samozřejmě můžeme se potom bavit o ambicích a podobně, ale skutečně, eh, eh, abychom skutečně se mohli pustit na to travnaté pole eh, uvnitř toho platu. Já myslím, že de facto neexistuje žádná kontrola, kterou by nebylo možné provést i bez té elektronické karty. Mě, mě, mě by zajímalo, Eh, jaká kontrola není možná bez elektronického průkazu. Já, já vím, že to je takový eh, pofiderní argument, ale eh, prostě stejně si myslím, že musíme najít tu správnou rovnováhu. A pokud něco musíme modifikovat, tak já myslím, že my prostě musíme tuto situaci akceptovat, uvědomit si, že tady je třeba postupit vpřed. Já vám mohu dát Eh, eh, další příklad třeba eh, v, ve Francii máte certifikát morálnosti, v Dánsku všem vám řeknu, že něco takového prostě nemůžou udělat, poněvadž toto je záležitost státních orgánů, ale ne nějakých orgánů, které se týkají které se týkají eh, hospodářství. Čili tady jsou skutečně různé detaily, které to prostě zarazí. A proto já myslím, že my prostě nejdáme, nejdeme dost daleko. A to je právě eh, problém toho trhu, vnitřního trhu. Ten eh, právě drhne na těch malých věcech. Takže opravdu, a pokud se týče těch sektorů, tak je já myslím, že tady pojišťovnictví to, jak si, eh, to, ten, to bude regulováno trošku někde jinde, ale co se stavebnictví týče, já tady nezastupuji stavební firmy, ale jestliže oni si nepřejí tam být do toho zahnutí, my si myslíme, že by to mohlo mít hodnotu jako EPC, že by se mohli přidat třeba později, ale pro naše firmy v naší organizaci, ti skutečně by to rádi měli a byl by to pro ně pokrok. Takže e, tak já se na to dívám. E, co se týče těch e, partnerství veřejného a sektoru a sektoru soukromého, tak tam skutečně to problém je ale prostě nedá se to eh, rozšiřovat eh, po celé Evropě. Eh, ne všechny země toto mohou udělat, ale my skutečně bylo by to určité zlepšení, protože dneska my jsme nuceni faxovat německým úřadům. Samozřejmě bychom si přáli, abychom byli někde jinde v Evropě, no ale bohužel nejsme. Děkuji. Eh, chce k tomu ještě něco dát paní? Ano, ano. Já myslím, že eh, my máme na vnitřním trhu vynikající nástroje a máme jich několik a neměli bychom to tady eh, směřovat. Jestliže je tam nějaká bariéra, tak se musí vyřešit. A tady vlastně je důležité, aby se měli občan kam obrátit, když eh, tyto problémy tady jsou. Máme od toho Solvit. A eh, Solvit funguje, eh, většinou se to týká služeb a máme tam dokonce vysokou úspěšnost řešení případů. Takže prosím vás, nesměšujme to. Máme další zajímavý, zajímavý nástroj a to je notifikace nového požadavku to je podle eh, směrnice o službách a já to říkám nerada, ale prostě některé členské země eh, de facto neoznámili v životě nic, jediný požadavek. či skutečně my tady máme nástroje na překonávání překážek, ale v podstatě eh, je třeba, abychom dodržovali všichni své povinnosti. Také komise musí plnit svoji roli souladu se smlouvami zajistit to, aby členské země všechno plnily. A my tedy vidíme skutečně eh, ten elektronický průkaz eh, jako prostředek eh, zjednodušení. Ale my tady máme tržní orgány, máme tady další, máme helpdesk, který zodpovídá otázky, pokud se týče směrnice o služba a tady mnoho firm je vidět, že prostě neví, kam se obrátit a co má dělat. To je, eh, je to velice složité, je třeba to zjednodušovat a myslím, že by nebylo eh, rozumné se domnívat, že tady tento elektronický průkaz je novinka, která to všechno vyřeší jedním šmajem. Čili skutečně dělejme, co je předepsáno a používáme nástroje, které máme, spíše tedy menší kroky k řešení. Děkuji. Um, and on... Děkuji. Děkuji. Nyní pan Weber, prosím. Ohledně této vaší otázky Myslím si, že byste se měli obrátit na konkrétní odvětví. Budou tu ze jejich zástupci eh, hovořit v příštím panelu. A mm, ti konkrétní partneři mohou opravdu být kritičtí, protože to konkrétně postihuje. Nicméně pokud nepožadovali něco předtím, tak eh, si myslím, že si můžeme znovu položit celou řadu otázek. Existují kontrolní postupy, to chci připomenout. Um, ano, my se soustředujeme na obsah toho průkazu, ale jsou tu lhůty poměrně krátké, co se týče udělení toho průkazu o službách a víme, eh, stačí pohovořit eh, s těmi zástupci mm, v hostitelském státě, administrativní orgány, zda mají schopnost vlastně takto vyhovět těm podnikům. A udělení těchto průkazů bude omezené, zejména poté, eh, co dojde k validaci a přidělení ta lhůta platnosti a ten princip pouze jednou jedinkrát pak neumožní kontroly vzhledem k tomu, že to orgánům eh, tu kontrolu neumožní. V podstatě už jenom ta sama žádost eh, o poskytnutí údajů je složitá Samozřejmě my si přejeme administrativu digitální, eh, technologicky rozvinutou, nicméně i eh, u podniků se ta realita mění velice často a administrativa pak nemůže požádat o aktualizaci údajů a pak je tu problém. A ještě bych chtěl říci něco k té samotné ambici tohoto návrhu. Mne pozitivně překvapuje, když tu poslouchám, že tento průkaz může umožnit boj proti podvodu, ale ani se to nezahrnují ty motivace, které předložila komise. Nikdo neřekl, že se to bude používat pro boj proti podvodům a takovým těm nereálným podnikům. Komise by měla přestat eh, říkat, že pro sociální oblasti Tady máme směrnici pro vysílané pracovníky a jiné texty. Tady e, toto je téma pro vnitřní trh a tady právě by se komise mohla více zapojit do jiných návrhů a starat se o ty opravdové problémy, které jsou tu palčivé, právě i ten podvod, i ty neexistující podniky. Jinak samozřejmě jsme ochotni přispět do e, debaty. Já vám děkuji za váš příspěvek a ještě eh, reakce prvního řečníka. Ano, děkuji. Já bych eh, jenom chtěl něco obnovit. Tady se eh, hovoří nekonečně, ale tady není nějaká doložka, která to konkrétně vyřeší. Prostě z toho, co vím, to jsou informace, které máme prozatím. Za druhé, kdykoliv můžete jít na stavbu a kontrolovat s tím elektronickým průkazem, zda je správný. Pokud není správný, tak je to zodpovědnost toho podnikatele a karta může být stažena. Kdykoliv orgány členské státy v tom e, mají tu možnost kontroly, takže uh, Ehm, že se říká, že je tu žádná možná kontrola, která je tu dnes, která by neexistovala zítra. Ne, tady podniky mají tu povinnost, je tu povinnost eh, i ze strany podniku, aby aktualizovali informace. Vy nemůžete jako podnikatel říkat, že orgány neaktualizovaly informace o tom, co vy děláte na jejich území. Já vám děkuji. A chtěla bych poděkovat prvnímu panelu. Myslím si, že můžeme přistoupit k druhé části debaty. Půjdeme více do hloubky eh, tohoto návrhu komise a nyní s takovou kritickou vizí máme tu čtyři pozvané řečníky a ještě chci připomenout, prosím, abyste dodrželi řečnickou dobu, těch maximálně sedm minut a v první řadě pan Guido Lobrano z Business Europe. Thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně, a také dovolte mi, abych vám poblahopřál k vašemu uh, zvolení předsedkyně tak důležitého výboru. Já tu představuji Business Europe, eh, tedy podnik, který představuje několik milionů podniků v Evropě, které jsou aktivní a nejsou to jenom velké podniky, i malé podniky. Chci objasnit jednu věc. Co se týče tohoto návrhu, ten zahrnuje všechny sektory, které poskytují služby, včetně těch, které e, tedy potenciálně budou mít přínos z toho průkazu. To je důležité. To není uzavřená debata jenom pro konkrétní počet sektorů. Pro vylep... Tady jde o vylepšení e, jednotného trhu pro všechny a myslím, že bychom na ten návrh měli nehlížet v tom širším kontextu. Takže na úvod chci říci, že si Eh, vážíme toho návrhu a také tomu oznamovacímu novému postupu, testu proporcionality a také ty pokyny pro eh, profesionály. Myslím si, že toto všechno by mělo vyřešit také i tu otázku ambice, která tu dnes již několikrát zazněla pokud to nebude dostačující, k tomu se ještě vrátím. A nyní k e-průkazu. Na úvod bych řekl, že v Business Europe podporujeme ten koncept průkazu, konkrétně tedy to, že společnost může spoléhat na svém členském státě jako takový hlavní partner v řešení v tom procesu, ale zároveň ten postup umožňuje hostitelskému státu mít kontrolu. A také je pozitivní to, že hostitelský členský stát stanoví velice přesně, jaké jsou požadavky, které musí eh, poskytovatel služeb splnit, pokud v tom státě chce ty služby poskytovat. Takže eh, je tu tedy ta skutečnost, že to přinese více transparentnosti na trhu, což je další krok eh, v tom ambicioznějším přístupu k méně fragmentovanému jednotnému trhu. Třetí pozitivní věc je to, že to poskytuje jasná ustanovení ohledně lhůtách a harmonogramu, což umožní opravdu plynulý postup, urychlenější postup pro poskytování přeshraničních služeb. Ale návrh musí být eh, přepracován, objasněn, detailnější, s tím naprosto souhlasíme například povinnost k aktualizaci informací, zodpovědnost za údaje, které mají podniky v systému a to informace, které budou zahrnuty do průkazu. Je třeba ujasnit to, že je tu napětí mezi podnikateli, uživateli, kteří teoreticky by měli mít přínos toho integrovanějšího trhu a poskytovateli těch služeb. Je to kontroverzní, je opravdu důležité, aby hlasy těchto odvětví v této věci byly opatrně vyslyšeny, abychom nic nedávali stranou, opravdu se jim velice vážně věnovali, protože pravdou je, že pokud oni s tím nebudou nějak sladěni, tak tento mm, vlastně návrh, ten průkaz nebude používán. Takže první doporučení je spolupracovat s těmito sektory, které ještě nejsou plně přesvědčeny a pokud eh, zapotřebí, tak také jak si eh, zrušit, eh, vysvětlit všechna ta ještě přetrvávající nedorozumění. Samozřejmě nechceme umlčet kritiku, ale je důležité, aby i zástupci toho sektoru byli konstruktivní a pokud s něčím nesouhlasí, tak navrhli alternativy. Ještě chci připomenout, je to dobrovolný nástroj, něco, co má usnadnit administrativní postupy těm, kteří je chtějí poskytovat poskytovat ty přeshraniční služby a používají ten členský stát jako zprostředkovatele. Pokud je to obava, že to může narušit konkurenceschopnost, jako ty uh, falešné uh, podniky, ty poštovní schránky, tak samozřejmě i tato záležitost by měla být legislátorem vyřešena. A zároveň samozřejmě můžeme zapracovat na tom textu, který máme nyní. Ano, budou tam změny, uh, ale je třeba tedy se vyjadřovat k tomu, jak ten text vypadá nyní. Také bychom chtěli tento návrh vylepšit u celé řady věcí. V první řadě, a co je důležité, tedy to, že lépe prokážeme ty přínosy toho návrhu pro sektory, které tu, ten prokaz budou používat. Je zásadní, aby to byla jasná přidaná hodnota pro podniky, kteří o prokaz požádají, v opačném případě se prostě nebude používat. Také by tu měly být nějaké sankce, co se týče času, nákladu a podniky budou požadovány neustále aktualizovat informace a také třeba jasně ujasnit, jaké to budou tady podmínky pro dosáhnutí té karty. Pro nás je také důležité znění textu, mělo by se vylepšit tak, aby se zajistilo, že bude zahrnovat všechny požadavky, které společnost musí v hostitelském státě plnit. Ten členský stát musí tyto požadavky poskytnout a měly by být vyjmenovány e, hned na úvod celého postupu. To povede k větší míře jistoty a to je zásadní pro malé a mikropodniky když se snaží působit přeshraničně, prostě budou vědět, co mají splnit a jak. Ještě obecněji ten návrh by měl být jasnější, co se týče informací, které mají být zahrnuty na prokazu a objasnit zodpovědnost za aktualizaci těch informací ohledně působnosti. Tady si myslím, jak jsem již předeslal, je důležité řešit obavy eh, sektoru, které nyní vyjadřují. Myslíme si, že pokud ten průkaz eh, tedy bude úspěšný, tak bychom chtěli mít působnost co nejrozsáhlejší, aby pokryl co nejvíce odvětví. Nemusí to být nyní, může to být záležitost budoucna, ale takto si to přejeme. a hovořili jsme o určité míře e, neochoty, nepochopení, takže je důležité, aby se právě tato neporozumění objasnila co nejrychněji. A z našeho hlediska a z toho, co je napsáno v textu, tento návrh jasně zachovává a nedotýká se stávajících ustanoveních o sociální oblasti anebo práv eh, pracujících, také mm, co se týče ochrany životního prostředí. Tady tento přístup maximálně podporujeme. Já jsem neslyšel od nikoho, že by se z tohoto návrhu stalo něco jiného, něco, co se podstatně dotýká těch základních práv. Týká se to hlavně a zejména zjednodušení administrativy. Také je důležité to, že průkaz neposkytuje poskytovatelům služeb nějaká dodatečná práva, pouze podmínky pro to, aby ty služby mohly poskytovat v jiném členském státě. Takže na závěr je to o zjednodušení administrativy, a myslím si, že opravdu bychom se měli zamyslet nad eh, těmito aspekty ambicí návrhu. Měli bychom být pragmatičtí, jak kolegové předeslali. Tady je důležité pracovat s tím, co máme nyní. Dále následně můžeme být ambicioznější, ale je třeba být pozitivní, jak jsem předeslal na úvodu. Já bych zdůraznil to, že transparentnost tohoto návrhu povede a pomůže vyřešit ty regulační bariéry. Stejně tak. Já vám děkuji. A pane eh, Lobrano za eh, váš zajímavý projev. A nyní pan Ulrich Pecol, generální ředitel. Oh, thank you very much, uh, Mrs. Chair. Děkuji. Paní předsedkyně, já zastupuji Federaci evropských stavebních stavitelů. My máme devět federací. A takže asi víte po našich dokumentů, že eh, náš sektor sporu s, eh, s průmyslem eh, průmyslového čištění, tak víte, že hm, my jsme kritičtí vůči tomu návrhu, protože eh, si myslíme, že stavebnictví by mělo vymuto. A naše premisa, nebo základní premisa, podle nás je nesprávná, mm, protože my nejsme žádná služba, ani služba, ani nic nevyrábíme, žádné zboží, takže my nejsme ani to, ani to. A takže my ani nejsme služba, ani nic nevyrábíme. A to je normální, protože my pracujeme prostě e, s fixními i mobilními provozovnami a e, budujeme něco, co je fixní. Takže integrace našeho sektoru na vnitřní trh podle nás není dobrá, není tak dobrá, jak si někteří myslí, že by měla být. A takže e, jak měříme ale integraci? Hm, no, v podstatě tady podle statistik se ukazuje, že zde snad není žádná přeshraniční aktivita, ale problém je se statistikami, které nereflektují, co my reálně děláme, eh, protože eh, firmy fungují v zahraničí, eh, třeba jedna německá firma Hochtief vlastní tedy dceřinou společnost pod polským názvem, která E, e, působí v Polsku, ale Hochtiv zase vlastní e, španělský španělská mateřská firma, takže to se ale ve statistikách tedy ne u, u, neobjevuje i polští jiní kolegové říkají, že 80% u nich na trhu, že si zabrali zahraniční firmy a 85% v Belgii všech zaměstnanců na staveništích jsou zahraniční pracovníci a to stojí spoustu pracovních míst v Belgii prý, takže vidíte, že naše přeshraniční činnost nezapadá do vašich statistik. A konzultace Evropské komise také ne, nevykazují nějaká významná čísla, protože, eh, protože oni říkají, že 7% z 10, tedy 75%, říkají, že tak to odpovědělo. A i bariéry identifikované komisí neodpovídají problémům, které nahlašují naši členové, kteří chtějí fungovat přes hranice a podstatě vypracovali systém bilaterální spolupráce s kolegy z jiných zemích, tak, aby mohli e, řešit skutečné problémy u stavebních firm. A potom další, e, paní Jakosary zmínila to již předtím, my máme e, hodně zajímavých příkladů těch sociálních ID kart v členských státech, například ve Švédsku, i finský systém, také to ani nemůžu vyslovit, jak se to jmenuje, tak naši finští kolegové mají smlouvy s Polskou republikou a s Estonskem, tak aby vůbec ten systém mohl se i rozšířit na tyto země. Estonský zástupce mm, eh, na eh, fóru v v Maltě, na Maltě také o tom hovořil. Sociální e-karta, to není to tež jako servisní e-karta, ale v podstatě čerpají ze stejných databází o zaměstnancích a firmách a Eh, to jsou veřejné databáze nebo pod veřejnou státní kontrolou, je tam eh, online access, nepřetržitý online přístup a i mm, naši členové do konce roku se zavázali, že se napojí na tento systém, takže nám jde o to, abychom měli lepší informace o praktické zkušenosti, aby zde existovala důvěra a aby bylo jasné, jaké jsou naše praktické potřeby. A nyní pokud jde o nařízení nebo směrnici, takže především to tady již zaznělo, co vadí i nám, tacitní souhlas například, to je problém, takže pokud neprotestujete, tak vlastně souhlasíte. Ano, my si myslíme, že to není korektní protože ve stavebnictví probíhají změny velice rychle, potom kontrola a e, to nebrání dotčeným podnikům, aby nadále e, pokračovali ve své činnosti, protože mm, vy mm, můžete protestovat, ale potom se zahájí procedura, to trvá spoustu čas, času, ale vy přece mezi době musíte stavět. A takže mm, tato eh, karta možná bude takový fast track pro nelegální praktiky, které si v našem sektoru stavebnictví nepřejeme. A potom eh, obrovské množství prováděcích a delegovaných aktů, to ještě věc stíží. Ano, a vlastně prozatím jsme žádné sice akty neviděli, ale eh, když to schrnu, tak ta navrhovaná servisní eh, karta vychází ze špatných premis. Stavebnictví to nechtělo, naopak nechce to. A tato karta nekoresponduje potřebám našeho sektoru, nemá pro nás žádnou přidanou hodnotu a eh, stane se to spíše takovým fast trackem, takovou cestičkou pro eh, zrychl- nelegální činnost. Děkuji. Děkuji, pane Pecolde, za váš příspěvek. A nyní dám slovo panu Brunovi Kliko eh, de Mont ze Ser France. Dobrý den. Nejprve chci poděkovat eh, paní Van Boysuit, že nás mm, tady eh, přivítala v tomto intimním prostředí na výboru a také i děkuji, blahopřeji k volbě do funkce předsedkyně výboru Imko, Blahopřeji. Takže Sir France, možná asi neznáte, nevíte, ale to je federace, e, taková vzájemnostní asociativní federace. Já, jí, mm, já jsem předsedou, generálním ředitelem e, této sítě Sir France. Takže E, asociativní. To znamená, že podniky prostě jsou členy e, asociací, tedy právnických osob, jsou členy a zároveň jim to umožní mít přístup ke službám manažerským, řídícím, službám účetních, daňových poradců za velice dobré ceny, konkurenceschopné ceny a kvalitní služby jsou jim dány takto k dispozici. Veškeré zdroje, finanční, lidské zdroje jsou alokovány právě na, e, e, jsou e, alokovány k tomu, aby byly poskytovány služby. Žádné dividendy, žádní akcionáři. V podstatě všechny prostředky, které máme, jdou na tyto služby, které poskytujeme podnikům a jejich rozvoji. To je důležité, protože to je rozdíl, který nám ukazuje, že vlastně nutné, nutně to koresponduje tradičním modelům. Jaké jsou naše služby? To jsou poradenské služby, manažerské, právní, fiskální, daňové, tedy sociální, informa- počítačové, environmentální poradenství. A další část naší činnosti, to je tedy, to, je, to jsou účetní služby tedy to znamená, které jsou určeny především těm malým eh, středním podnikům, živnostníkům a eh, tedy kteří eh, působí ve Francii a působí i přes hranice. My jsme byli vytvořeni před 60 lety a máme máme 320 tisíc členů a problém je, že teď my eh, Tedy především se rozvíjíme v eh, té činnosti eh, účetních a daňových poradců, protože ve Francii musíte mít účetního, který vám bude radit s etikou, s různými postupy, s daněmi, ale mm, je zde problém, že zde je nerovnost přístupu Eh, k těmto kvalitním službám. Takže proto my, jako právnická osoba, jako asociace, pokud eh, my, takže my sice eh, poskytujeme tyto účetní služby, ale jsme asociace, takže nemáme jiná práva. A, mm, jako, takže to je v podstatě taková diskriminace. A my bychom chtěli tedy zrušit tuto diskriminaci a to zapadá do toho kontextu liberalizace v Evropě. Tady jde o to, aby se poskytovaly stejné e, služby bez diskriminace, včetně služeb účetních e, e, účetního know-how. Dále jde nám o to, abychom i aby se hm, tato profese eh, adaptovala potřebám vývoju, vývoje ekonomiky ve Francii. Abyste byli tedy akreditovaným účetním, tak máte jeden diplom, potřebujete jeden diplom, ale eh, zatím ta práva jsou, ta, pardon, ta pravidla jsou velice zastaralá, takže hm, musíte máte tedy jeden diplom a e, to stačí, aby e, vlastně ta firma účetní mohla poskytovat e, služby firmám, společnostem a osvědčovat jejich účetnictví. Takže tady my potřebujeme, aby se ta legislativa vyvinula, aby tam byla větší propustnost i v těchto účetních poradenských a daňových službách Eh, víme, že v jiných evropských zemích také eh, existují pravidla, eh, která v podstatě jsou takového korporatistického charakteru, to znamená systém takových těch uzavřených komor těchto profesí a to brání té propustnosti těch profesí e To je zajímavý koncept, protože v podstatě to je eh, mm, něco, co by mohlo na pomoci harmonizaci, harmonizaci pravidel, eh, právních předpisů v Evropské unii. Je pravda, že v řadě oblastí, tak tam se sice hovoří o harmonizaci, ale když jde o realitu, realizaci, tak velice často je problém s, s realizací. A e samozřejmě to je něco, co určitě ještě lze, lze vylepšit, ale je to takové světelko, které vzbudí zájem a ukazuje to, že je třeba s tím něco udělat, poněvadž eh, lidi to zajímá. A že mm, měli bychom ale nalézt tu správnou rovnováhu, abychom zároveň tam měli tu propustnost těch profesí, ale i otevřenost eh, těch profesí v rámci EU a zároveň, abychom měli nároky na kvalitu a na etiku eh, daných profesí, o které jde. Já souhlasím tedy se zjednodušením, ano, to je velice významné, souhlasím s eh, tím, že eh, bychom mm, mm, mm, souhlasím tedy s tou digitalizací, ale nezapomínejme, že ve všech sektorech ano, eh, eh, pokud je o tu etiku, takže samozřejmě eh, jsou zde požadavky, požadavky na kompetence a na dovednosti. Takže říkám e ano, ale s tím, že tady musí být požadavky na pravidla tak, aby to bylo eticky eh, eh, uspokojivé, i pokud jde, i, aby to bylo uspokojivé, pokud jde o eh, know-how a dovednosti těchto profesí, kvalitu služeb. Takže ať je to na úrovni kvalifikací, ať je to na úrovni manažerských pravidel, ať je to, na, ať je to o mm, přístup k, k, těm, k této činnosti, tedy u, u účetních znalců, expertů, takže to je klíčová naše aktivita, ale všude je třeba respektovat etiku a je třeba, abychom byli maximálně nároční na kvalitu těchto služeb. A to znamená, samozřejmě působíme v tržní ekonomice, kde musí ale existovat klima důvěry. A důvěra to znamená velkou etiku, to znamená e, kvalitu služeb, tedy dovednosti špičkové. A v tom má e, e, ta reforma být. Tady je třeba reagovat na tyto požadavky, to znamená důvěra tady musí být, do, eh, mm, především je to pra, pra, platí pro ty účetní a daňové poradce, znalce, takže to je důležité. A potom eh, to je tedy, mm, protože my jako účetní, eh, my produkujeme čísla, my tedy osvědčujeme mm, jaksi korektnost účetnictví firem, tak proto tady ta důvěra je nutná. Takže my proto potřebujeme etiku a kvalitu služeb, tedy kvalitu dovedností, kvalifikací na a je třeba jít ještě dále tedy touto cestou a proto my eh, chceme, aby ten balíček služeb, aby tedy eh, se uspůsobil s eh, pravidlům hry. I e-kart, jak jsem řekla, řekl, to může být tedy takový, hm, takové světelko, které půjde cestou změn. A je třeba ale i cestou i lepší harmonizace napříč různými sektory v Evropské unii, ale s tím, že musíme respektovat kvalitu eh, dovedností eh, a eh, potom i etiku, která musí být stejná ve všech zemích, tak aby tyto profese byly zájemně propustné. Děkuji. Děkuji, pane Kliku. A poslední řečník tohoto panelu, Nikola Jamar, který je v Insurance Europe má na starosti osobní a podnikové pojištění. Děkuji, že jste mě pozvali na toto slyšení. Insurance Europe to je eh, Evropská eh, eh, federace pojišťovnických nebo asociací, národních asociací pojišťoven. My v podstatě zastup, představu, zastupujeme většinou gro trhu a ve svých poznámkách se zaměřím na ta, ty pasáže, které se týkají pojišťovnictví. Dovolte tři hlavní body. Na začátku musí vyjádřit nesouhlas s názorem komise, že pojišťo, pojišťovnictví je bariérou poskytování služeb. Ne. Takže to právě tato premisa vedla k tomu, že jste, že komise do návrhu začlenila ustanovení o pojišťovnách, ale nám není jasné, z čeho komise vychází. E, vlastně workshopy a konzultace nevedly ke konkrétním příkladům výkladům, aby potvrdili tento špatný názor. Hodnocení dopadu také neprokazuje, není důkazem, že pojišťovny by byly bariérou. Naopak, realita je taková, že mm, pojišťovny nabízí služby přes hranice, to je mm, každodenní činnost. I poskytovatele služeb mohou získat krytí buď přes makléře, anebo přímo od, eh, pojišťov, od pojišťovny. Velké pojišťovny obsluhují klienty přes hranice, když to malé pojišťovny pracují ve vlastních sítích, to znamená vydávají lokální pojisté smlouvy přes partnerské e, subjekty. A to mě přivádí k druhému bodu. Domníváme se, že ustanovení o pojišťovnách v tomto návrhu nepomohou našim klientům, kteří chtějí podnikat přes hranice. A velice rychle se dotknu tří relevantních ustanoveních v návrhu tohoto nařízení. První se týká požadavku, eh, aby pojišťovny poskytovaly standardní certifikát, o, který eh, se týká eh, pojišťo, pojištění odpovědnosti. Tady do toho pomoci hostitelskému státu by mohl prověřit, že ten poskytovatel služeb je pojištěn v domovském státě a že to krytí je vhodné pro ten trh. Nicméně, toto by nefungovalo, protože zde, velký, zde jsou velké rozdíly mezi členskými státy, mezi jednotlivými typy pojistných smluv a podobně. To znamená, že harmonizovaný certifikát by vůbec nepomohl tomu hostitelskému státu. A také vzhledem k tomu to velkému rozdílu, který existuje, tak vypracovat harmonizovaný certifikát pro všechny členské státy, pro všechny sektory, to je téměř nemožné. Kromě toho zavést další úroveň certifikátů, to nevezme do úvahy ty certifikáty, které již máme na národních úrovních. Eh, ta osvědčení, která ještě máme na národních úrovních eh, pro konkrétní eh, sektory podnikání. Druhé ustanovení toho návrhu tak požadavek, aby pojišťovny poskytovaly standardizovaný mm, mm, mm, claim, tedy tu žádost o výplatu pojistného, tedy pojistnou událost. A samozřejmě to také nepomůže hm, tomu poskytovateli služeb, který by chtěl získat krytí od toho hostitelského eh, hm, pojistitele. A vlastně ten track record ano, v jednom členském státě asi také by nebylo nic užitečného. A je zde riziko, protože eh, ty eh, mm, podmínky, pro, které se, podmínky nebo pravidla ustanovení, která upravují od, eh, mm, odpovědnost, se liší mezi různými státy a to většinou podmíně potom i tu výši toho pojistného, které platí. Potom zde máme článek 12 návrhu, to je povinnost, mm, aby pojišťovna vzala do úvahy ten track record, tu historii a aby eh, a to především nás zneklidňuje, protože to by mohlo eh, omezovat svobodu pojistitele eh, vyhodnocovat riziko v konkrétních pojistných smlouvách. A to mě přivádí ke třetímu bodu. I přesto, že zde ta mm, hodnota pro ty firmy, které chtějí podnikat přes hranice, bude omezená, tak navíc to, ten návrh bude velice těžko realizovatelný a Eh, těžké bude ho respektovat, protože to bychom museli úplně předělat naše počítačové systémy, IT systémy a procesy, tak abychom do těch systémů dostali informace. A tyto náklady nakonec eh, se dostanou eh, na naše pojištěnce, na naše klienty, v pojistném se to odrazí a nebude to mít žádný užitek. A dále si myslíme, že to Eh, často pojišťovny prostě řeknou, tak nebudeme poskytovat radši to přeshraniční krytí odpovědnosti. Já bych chtěl říci, že ano, Pojišťovny chtějí přispívat k fungování vnitřního trhu. To je pravda, dělají to každý den tím, že nabízejí řešení svým klientům, ale důvod, proč tento návrh nám dělá takové obavy, je, že eh, v podstatě eh, pojišťovny, tady to vypadá jako, že by odpovídali za nějaký problém, který ani není popsaný, definovaný. Pojišťovny chtějí pomáhat eh, klientům, kteří podnikají přes hranice a eh, plní podmínky podle domovského státu, podle vlastního státu přece. A nakonec by bylo velice těžké a nákladné implementovat to, to, eh, nařízení. Děkuji za pozornost. Um, uh, Děkuji vám. A teď Dávám slovo eh, našemu zpravodaji. Eh, děkuji vám za další dávku eh, vítaných prezentací. Já mám dvě otázky na tyto panelisty. Jedna se týká toho, že jde o systém dobrovolný. Možná, že eh, tady eh, to vlastně nabízí další možnosti, jenom jelikož je to systém, který je dobrovolný. Mě by tedy zajímalo, eh, jak to může být zdrojem problému, je to dobrovolné. A také bych se zeptal ještě toto jelikož eh, vaše podnikání je přeshraniční už ze své podstaty a jelikož eh, zde je mnoho výzev, nepomohl by nějaký systém, například elektronický průkaz, k nějakému, nějaké transparentnosti, jistotě, protože eh, my si myslíme, že některé ty problémy, které, se kterými se potýkáte, by byly snáze identifikovatelné. Nebo jinak bych se zeptal, jestliže máte tyto výzvy, tyto potíže s činností přes hranice, eh, bylo by možné pomocí elektronického průkazu hm, to nějak zlepšit, anebo jaké by byly alternativy? Děkuji. Teď eh, s tínové tím zpravodajové, takže paní Koraca Bělt. Eh, děkuji našim vynikajícím řečníkům. Já bych se eh, vrátila ještě k těm otázkám, které tady zazněly dříve. Vy vlastně říkáte, že to možná není úplně nejlepší, vzhledem tomu, že v českých zemích eh, to za moc nestojí, v mnohých tedy, tak raději bereme to, než nemít vůbec nic. Čili moje otázka je asi taková. Vy byste si přáli tedy působnost, eh, aby se rozšířila. Co to konkrétně má znamenat? Dále otázka. My jsme tady slyšeli, že raději málo než vůbec nic. Čili potom Otázka je, které jsou ty nejdůležitější regulatorní problémy, které tedy si myslíte, že my bychom mohli nějakým způsobem, eh, způsobem s nimi pohnout eh, tam, kde členské země neimplementují řádně směrnici o službách. A další věc, eh, pokud se týče eh, informací a vztahů, třeba máme tady eh, professional card, máme tady ten elektronický průkaz, teď je, možná by bylo třeba vyjasnit, co je co. A nebo mm, potom tady máme tady roli pro IMI a mm, tedy eh, vnímáte, že by to bylo nějaké efektivní v Evropě. děkuji. Teď ještě paní Jakonsary má asi nějaké otázky. Ano, ano. Ano, čili eh, k tomu eh, nařízení mají ještě něco zpravodajové, stínový zpravodajové. Tak eh, já už jsem se na to vlastně zeptala předtím, ale nedostala se mi odpovědí. Eh, čemu to napomáhá? Jaký to má přínos? Řekněme si, eh, vezměme si švédský příklad, abychom byli konkrétní a specifičtí. Zdálo by se, že by někteří experti eh, mohli eh, si myslet, že tady to je další, to jsou další dvířka ke zneužívání, zatímco smyslem bylo to zneužívání eh, zastavit, čili já nevím, takže tady jsou prostě data, jejich obnovování a tak dále, já, já nevím, je to skutečně potenciálním zdrojem většího zneužívání? Děkuji. Eh, další stěnoví zpravodajové tady nejsou k nařízení, tak dávám slovo panu Rosatimu za socialisty. Děkuji. Nicméně já mám eh, eh, takovou připomínku k tomu slyšení, protože tady chybí zainteresované strany, které jsou tady podstatné podle mě a v podstatě to je taková, to e, zakrývá o to, o co skutečně jde. Tady se hovoří o aplikaci směrnice o službách. Tady jde o rovnováhu mezi tou nutností usnadnit přeshraniční činnost podnikům, ale také i prostředky pro členské státy, aby zajistili, že budou určitá pravidla respektována a e, cíle jsou úplně jasné. To jsou cíle obecného zájmu. Jde o to nastolit správnou rovnováhu mezi podporou ekonomické činnosti a zároveň i mm, to, co spadá pod veřejný zájem, tak, aby ta pravidla, která přispívají k obraně, eh, ochraně obecného zájmu, že budou respektována. A já tady jsem slyšela, ráda bych slyšela členské státy a jejich eh, mm, orgány, protože také přece do, mají v tom co dočinění a eh, je třeba, aby měli prostředky na to, aby mohli zajišťovat respektování pravidel. A jak se to děje? No, tady často kritizujeme a já bych také mám otázku na komisi tady, protože my jsme po to je, co byla přijata směrnice o službách, tak jsme třeba chtěli, aby byla vytvořena jednotná správní místa. V některých členských státech ano a v jiných ne. Ve Francii například tam máme šesti e, e, člený tým, který pracuje na tomto projektu a který nás stal miliony euro od transpozice směrnice právě proto, abychom poskytovali služby podnikům, ale komise to nepropaguje, neprosazuje a toto úsilí by mělo být všude stejné. I členské státy by se měly snažit všechny stejně. I komise by měla dbát na to, že to budou členské státy respektovat. A pro mě to problém. Teď najednou po několika letech řekneme, mejme si ruce a všechno vyhodíme. No výborně, teda mm, to je, jsou, to je tedy eh, nakládání s veřejnými prostředky. Eh, no, to je moc pěkné a mm, najednou vy řeknete, dobře, tak nic a zavedeme nový systém a nový systém a protože nový, nový, tak bude snad lépe fungovat než ten předchozí, no, můžete mi to komise vysvětlit, proč eh, členské státy neudělali, co měli a myslíte si, že s novým systémem to udělají? To je, velký problém. A teď mě to přivádí k druhé otázce, k meritu věci. Jde o to skombinovat obecný zájem s se zjednodušením pro podniky, ano, no, ale tady zjednodušení, já nevím, tady kolegové ví, co to je IMI, no, jako výkonný počítačový nástroj, no, to bych řekla, že jsou lepší na světě, jako pracovní nástroj pro podniky a pro státní orgány, nevím, jestli to funguje, jak by mělo a co to je ta e-card? No to je prostě dát příslušnému orgánu země původu výsady, které má eh, ten eh, eh, orgán tedy toho druhého státu a vlastně on vydá tu i kartu. Takže ale v podstatě ta činnost potom se provádí v země, u zemi určení podle pravidel, která musí respektovat obecný zájem. To znamená, jsou to pravidla toho státu určení. A jak tedy eh, eh, je možné respektovat eh, ty, ta pravidla toho státu určení na tomto území takto, protože tady mohou, může docházet k narušení hospodářské soutěže, k sociálnímu dumpingu. Víme, že to je i mm, lidem hodně vadí, to je rozčiluje, takže já si myslím, že všichni by měli respektovat stejně všechny pravidla a státní zpráva všude by měla mít možnost uh, Eh, pracovat korektně při respektování svých výsad. Eh, Děkuji. Já myslím, že eh, velká část vašich otázek už de facto byla zodpovězena ze strany některého panelistu. Ještě Anna Maria k tomu ještě něco chtěla říci za další členy výboru. Jenom bych chtěla říci, že to je ten švédský úřední eh, úřad, který zde máme, takže jeden členský stát to je zastoupen, je to úřad, švédský úřad, eh, takže to je úřad, který má na starosti vnitřní trh, je to ten, eh, je to ten jedno ten správní místo, je to tedy ten bod, jedno, jeden bod kon, kontaktní, jednotný bod. A ještě bych chtěla říci, že e-card, když hm, jsme si to řekli předtím, v žádném případě ne ruší eh, eh, pravomoce členským státům upravovat, regulovat nebo deregulovat některé služby. E-card je eh, pro komunikaci mezi členskými státy, to není pro regulaci služeb. To je třeba si objasnit. Děkuji. Dankjewel. Dan geef ik nu graag het woord aan Mark Děkuji. Takže teď dám slovo Marku Tarabelovi bych všechny uklidnil tady, tak zdali víte, já poradě se říká e-kartě, empty card. Empty card, takže to je hezké. Já jsem slyšel odborníky pana Pecolda z Firku, potom tedy lidi, kteří pracují v terénu, pan Picos se Ser France, a který jasně vyjádřil, ano, dodržování profesních kvalifikací, to je přece zásadní pro kvalitu služeb, ano. A také pan eh, další, tedy lidi z terénu, kteří eh, žijí eh, životem podniků a všichni zde jsou laxní vůči e-kartě, nelíbí se jim, protože podle nich neřeší problém, který dnes máme, i když služby fungují přeshraničním způsobem a mm, máme zde služb, směrnici o službách a potřebujeme tedy mít nějaký nástroj podobného charakteru, který spíše by mohl destrukturalizovat ten vnitřní trh. Ano, a je třeba, protože ty služby musí obíhat, ano, to je plus, ale Stejně to už probíhá teď, ale některé členské státy ještě nesplnily vůbec povinnosti podle směrnice, jiné ano, takže já, když slyším Business Europe a ty lži, které šíří, no ty, ty mluví úplně stejně jako komise, takže asi možná Business Europe eh, eh, jak si drží komisi ruku, když se pisuje ty svoje návrhy, jak to vypadá. A stejně tak ta směrnice o službách, která bude revizována, já doufám dobrým směrem, tak najednou z toho vzešel tento projekt e-card a mm, který může v podstatě e, orgánům přijímajícího státu odejmout možnost provádět kontroly nad profesními kvalifikacemi, provádět kontroly nad tím, jak se poskytují služby. A ty kontrolní mechanismy přijímající země by mohly být takto ohroženy. Kromě toho, je zde riziko, že se bude obcházet směrnice o vysílání pracovníků a zároveň, mm, to je ty také, o čem se teď jedná, to je velké riziko. A potom ty sektory jako stavebnictví, tam je dalších, eh, jako eh, ty, eh, tedy bezpečnostní služby, uklízecí služby a tak dále. Víme, že to jsou služby, které nejvíce jsou exponovány sociálnímu dumpingu a nekalé soutěži mezi státy v Evropě, protože zde ty sociální e, normy se liší, ale to je jiná věc, tím budou muset také se změnit. Já bych chtěl se zeptat tady lidí z terénu a především pana Pecolda, pana Žamára. Stáli, víte, jak to funguje v tomto parlamentu? Pana Kliko taky nebudu zapomínat. On, to, on byl tak laskavý v tom, co říkal, že mu ani nechci klást otázku, ale myslíte si, že dnes, vy znáte jak to tady funguje, legislativa, logistika v Evropském parlamentu, spolurozhodování. Je to možné vůbec eh, stáhnout eh, tento text, odmítnout ho, anebo ho přepsat? nebo požádat komisi, aby mm, předělala ho, udělala něco jiného, něco skutečně bude korektní, co nebude podkopávat to, co my se snažíme tady budovat. To znamená, my se snažíme vytvořit větší eh, Eh, spravedlnost, především při vysílání pracovníků. A já si na to pamatuju, že velkým problémem u té Bolkensteinovy směrnici byl právě ten princip země původu. A to se vyloučilo z té směrnice o službách. A já si myslím, že prostřednictvím toho, co se tady navrhuje, tak to je návrat toho principu země původu, eh, což je destrukující pro vnitřní trh. Takže možná ten text ani nelze opravit, tak lepší je stáhnout. Eh, Děkuji. Paní Šojdrová, prosím. A ona zodpovídá za stanovisko vyslechla prezentace našich hostů a musím říct, že vnímám poněkud jinak jejich vystoupení než eh, kolega Tarabela. Já se domnívám, že řada z nich eh, vidí určitou příležitost pro podnikatele, pro zaměstnavatele, jak zjednodušit přístup na eh, trh služeb. Eh, samozřejmě mají určité připomínky, eh, návrhy, jak eh, třeba ještě tu e-kartu zlepšit. Já bych ale chtěla říct jednu věc. Pokud jsme hlasovali, a to je tady na mého předřečníka, kolega Tarabelu, poznámka, pokud jsme na minulé plenárce hlasovali pro digitální ekonomiku a digitální společnost jako příležitost pro růst v Evropě, tak nemůžeme odmítat nástroj, který je jednoznačně digitálním nástrojem zjednodušujícím trh služeb v Evropě. To není nová regulace, takže nemění standard sociální národních států. Nemění národní eh, standard sociální eh, v členských státech, ale já ho chápu jako nástroj pro eh, nabídku služeb Eh, v členských státech. Eh, tak toto vyplynulo i z té debaty a právě zástupce francouzské společnosti France teď se omlouvám, to jméno eh, Cer France, řekl to, co jsem také já pochopila, že to je i cesta k harmonizaci určitých pravidel a standardů, která se nedá vynutit a napsat tady v Bruselu, ale která musí jít postupnou cestou. A to si myslím, že je také příležitost, jak využít e-karty pro nacházení eh, harmonizačních postupů, které budou v praxi užitečné, přijatelné pro jednotlivé sektory. Pro mě je spíš otázkou na ten sektor pojišťovnictví, zda je řešitelné, aby byl součástí e-karty, když je opravdu zatím ta harmonizace pro ně je Mm, problematická. Takže myslím si, že bychom do budoucna měli řešit ty technické otázky eh, v e-kartě, ale to je také otázka na komisi, jak má promyšlené jednotlivé sektory, které jsou v té e-kartě zatím zastoupené. Tak tolik můj komentář. Děkuji. Dank Uh, dan geef ik nu graag het woord aan... Uh... Mm, dat A nyní eh, v první řadě bych eh, chtěl také poblahopřát ke zvolení. Eh, ta e-karta, čili elektronická karta, to je velice zajímavá a obtížná debata. Někdo tomu říká, že to empty card, prázdná karta. No, v současné době eh, máme tady hranice, limity toho, jak mohou být služby přeshraničně poskytovány, eh, takže eh, my tady teď máme ten text k dispozici, já k tomu ještě nemám ucelené finální stanovisko. Myslím, že je velice dobře, si můžeme tedy poslechnout nebo vyslechnout úmahy o tom, jestli to může nebo nemusí fungovat. U tohoto návrhu musím říct, že de facto eh, státní zpráva země původu eh, přebírá určitou eh, práci za podnik, a zjišťuje, co všechno tedy musí být zajištěno, aby bylo možno poskytovat službu v jiné členské země. A já myslím, že Eh, jestli tedy eh, to může být eh, postup dostatečně rychlý a také reagovat správně. A tady mám otázku na pana Pecolda. Já jsem se setkal s lobbysty a hm, oni hovořili, že ve stavebnictví by to mě bylo, pro stavebnictví by bylo lepší, aby se na ní nevstával tento elektronický průkaz. Taky nemám definitivní názor, ale bylo by dobré eh, tady eh, hovořit o konkrétních příkladech, který, eh, které by nám znázornili, jakým způsobem by skutečně mohly být nelegální praktiky tímto způsobem eh, podporovány. Čili eh, to by nám pomohlo, abychom se rozhodli, jestli opravdu to, to stavebnictví má být vyloučeno nebo nemá být vyloučeno, protože tady jde o opravdu eh, o reálnou ekonomiku a o to, jestli tedy ta, ten elektronický průkaz něco řeší nebo neřeší, jestli naopak tedy situaci zhoršuje a vede k ilegalitě. Určitě. Děkuji a ještě Andreas Schwab se hlásil, ale není přítomen. Takže pokud tu nemám žádné další žádosti o slovu, tak bych předala slovo našim pozvaným hostům. A možná v tom samém pořadí, tak jak jsme jim naslouchali, takže v první řadě pan Lobrano za Business Europe. Děkuji, děkuji vám za slovo. Ta diskuze je čím dál zajímavější. Možná bych na úvod eh, řekl něco k tomu, co vyjádřil pan Tarabela. Myslím si a opravdu si cením té vysoké míry důvěry, jakou vyjadřujete v Business Europe. Bylo by to úžasné, kdyby Business Europe mohla předkládat návrhy, tak to by ten trh lépe fungoval. Ano, opravdu vážně. Myslím si, že náš přístup je konstruktivní, což neznamená jenom, že si poplácáváme po ramenech s komisí. Možná eh, by se mohli obrátit na Business Europe, eh, zda má nějaké návrhy tak eh, jak to bylo v minulosti, můžeme se vyjadřovat i k, k tomu soukromí a podobně, i privacy. Myslíme si, že jednotný trh může fungovat lépe, ale musím s vámi nesouhlasit ve věci, že tento návrh oslabí kontroly, které mohou provádět členské státy. Já to tady nikde v tom návrhu nevidím. Myslím si, že je velice jasné, že tento návrh vede k závěrečným kontrolám ze strany hostitelských států. A to my rozhodně nechceme změnit, už jsem to předeslal. A to mne vede také k dalším bodům, pokud mi dovolíte, paní předsedkyně, vyjádřím se k tomu, co to zaznělo. Tedy ještě jednou, je to dobrovolný návrh. Myslím si, že by ten návrh měl zůstat dobrovolný. To je poměrně důležité, aby se to nestalo něčím jako dodatečným požadavkem, dodatečným břemenem. Prostě eh, rozhodnou se to používat v případě, že to bude pro ně přínosné a je třeba to opravdu vylepšit, aby to bylo dostatečně atraktivní pro podnikatele, aby to používali. V opačném případě se to nebude dost používat. Ohledně působnosti asi bych paní Koradce byl, měl objasnit to, co jsem řekl. V budoucnu bychom chtěli doufat, doufat že by se působnost rozšířila o, o mnohem víc sektorů. Prozatím je tedy zřejmé, že je to ještě kontroverzní téma, pokud by si některé sektory přáli být vyloučeny, tak je třeba to s nimi prodiskutovat. My v Business Europe se snažíme mít integrovaný eh, jednotný trh, vnímáme tu, jaké jsou tu benefity v takového poskytování služeb a to přeshraniční poskytování služeb by bylo nápomocné. Já tu nespochybňuji míru integrace ve službách, to je e, na nás. Ani nespochybňuji to, co řekla komise, ani e, tady e, kolegové. Ale pokud tu bude nedostatek přeshraničních ustanovení, tak ani ta, ten průkaz nebude kvalitní. Pokud ale bude, tak ta, ten průkaz může pomoci, protože usnadní postupy. Takže to si myslím, že je také důležitý bod v rámci diskuze. Ohledně toho charakteru regulačních bariér, to je třeba stále ještě dořešit. Pořád tu máme to, co se tu neustále objevuje, tedy ty eh, požadavky na podniky, které vyžadují různé státy, tedy to, co musí podniky splnit, když chtějí poskytovat služby přeshraničně. Pak jsou tu další, ale nechci se tu příliš eh, zeširoka vyjadřovat. Ehm, my tu nehovoříme o regulačních požadavcích, ale o administrativním usnadňování, objasňování informací a příslušné požadavky v návrhu je konkrétní článek, který stanoví, že poskytovatel musí vysvětlit, jaký druh eh, služeb eh, a příslušných aktivit bude poskytovat. Tady je to opravdu dynamicky. Vy eh, začnete poskytovat služby a pak to změníte nebo tam připojíte další služby a nebo jsou společnosti, které poskytují různé druhy služeb, takže by mělo být jasné, aby ten prokaz poskytl, tedy jasně informoval, že prostě všechny ty služby, které poskytovatel poskytuje, a ne, že pro každý ten druh služby budete muset mít jeden průkaz a pořizovat si jich spoustu. Pak jste se ptali o IMI. Tady to podporujeme, ale Stále jsme přesvědčeni, že je tu ještě třeba vynaložit úsilí, aby se zajistilo, že toto bude pracovat a fungovat lépe na jednotném trhu. Prosím, pokud byste to mohl zestručnit, protože tu máme ještě další tři řečníky a zbývá nám jen 10 minut. Ano, je tu hodně věcí. Byl tu dotaz na přidanou hodnotu ve srovnání s minulostí. Tedy eh, poskytovatel služeb by měl přínos z toho, že ty eh, člen, eh, orgány členského státu by tedy v tom měly také jasno při tom kontaktu s dalším státem. No a pak to porušování, zneužívání, jak my na to nahlížíme. Tady já nevidím, že by nějaký poskytovatel chtěl přímo uh, hovořit s vlastním státem o těch požadavcích, certifikátech, pokud by nebyl v souladu s těmi pravidly. Takže tady si myslím, že je opravdu ta dodatečná transparentnost, že to pomůže řešit i možná zneužívání nebo jejich navýšování. A pak, eh, co paní Rozier eh, řekla, tady je důležité eh, se zaměřit na to schválení, tedy že členské státy tady musí něco udělat a pokud ne, tak by to umožnilo poskytování přeshraničních služeb a pak eh, tedy, že musíte eh, být v kontaktu s vaším členským státem a ne v cizím jazyce s jiným členským státu. Děkuji a nyní bych předal slovo Ulrichovi Petzoldovi. Děkuji. A také chci poděkovat za položené otázky. Začnu v tom pořadí, jak se ty otázky objevily. Takže v první řadě dobrovolný systém, který je dobrovolný pro podniky, ano, ale je povinné pro hostitelský stát, takže kdokoliv přijde s, takovou, s takovýmto prokazem, tak hostitelský stát jej musí přijmout a pak bude ten postup, kdy se můžete dotazovat, ale jakmile to máte platné, tak to bude vždy platné a pak někdo říká, že nemáte eh, možnost kontroly a prosím, nevyrušujte mě. Já jsem vás taky nevyrušoval. Takže můžete kontrolovat. Eh, když se podíváte na ty postupy, které musíte respektovat, tak to trvá týdny nebo měsíce, než máte pozastaven ten certifikát průkazu. A jsou to lidé, kteří mezi tím celou stavbu dokončí, takže v dnešní době je to jednodušší. Pokud členský stát má konkrétní problémy, tak prostě zastaví tu práci a je to. A postupy se šíří, ale s tím průkazem je to jinak. Pokud máte závažné pochybnosti, že nedochází k plnění, tak musíte respektovat ty postupy. A vy všichni víte, že to rozhodnutí soudního dvora třeba v případě eh, toho eh, německého podniku, kde měl zaměstnavatel pracující ve Francii a tady nedošlo k tomu stažení původního, ze strany původního orgánu a to rozhodnutí je třeba respektovat. Takže já to u toho průkazu vnímám tak, že to jde stejným způsobem. Takže proto si myslím, že eh, do, pěkné tady říkat, že je to dobrovolné, ale to dobrovolné jen na půl. Pak tu zaznělo to přeshraniční svým charakterem. To je menšina těch eh, eh, smluv, protože většina těch podniků vlastně nefunguje příliš daleko od svého sídla, aby nemuseli vyplácet ubytování a diety svým pracovníkům. Když je to u hranic, tak, do, eh, tak funguje i přeshraničně ale jsou tu tedy eh, rozdíly. Jiné podniky fungují po celém světě. Prostě mnoho podniků prostě nepřekračuje ani hranice svého regionu, aby nečelili nějakým bariérám administrativním nebo jazykovým a podobně. Paní Atensory se dotazovala na tu přidanou hodnotu. Tady to už jsme vyjádřili. Tady nevnímáme žádnou přidanou hodnotu v tomto návrhu. To už jsem vysvětlil, jak na to nahlíšíme Pan Tarabel, zda by nebylo lepší zamítnout spíše, než se snažit nahradit ten stávající návrh. Ten problém, jaký tady máme, tady se nejedná jenom o stavebnictví. Kdyby to bylo navrženo pouze pro stavebnictví, tak bych řekl, ano, ať komise udělá něco lepšího, ale my jsme jenom jedním z těch zmíněných sektorů takže to nemůžeme nějak částečně odmítnout. Já od vás nežádám částečné zamítnutí, ale třeba vyloučení, než se předloží něco rozumnějšího, anebo prostě eh, být pragmatičtější a kontaktovat různé federace. Mm. Eh, Pak tady máme eh, ta otázka příklady ilegálních praktik. Tak já tedy budu hovořit o potenciálních tedy hrozbách. A já jsem to vlastně už řekl. Když máte kartu, pak můžete v pohodě ignorovat další věci, protože víte, že než vám je někdo sebere, tak to bude trvat strašně dlouho. A, a když tak si potom vyřídíte novou kartu a tak dále. Když v praxi vidíte, co všechno se děje na staveništích, tak prostě moje fantazie nestačí na to, abych řekl, co všechno se tady může stát, kolik energie tomu lidi, kteří věnují. Eh, občas se něco ukáže. Třeba my jsme měli eh, na jednom staveništi v Německu 24 Portugalců a všichni tedy hovořili pouze polsky, ale měli eh, pravé, nefalšované portugalské pasy. Takže to všechno je tady možné. Takže proto se bojíme, že když tady budeme mít tedy máme, my musíme předkládat denní spoustu certifikáty a jestli se to všechno smrskne na jednu malou kartu, tak eh, to nevím, to prostě asi eh, nebudeme mít takové, takové vztahy důvěry eh, v členských zemí. Když skutečně, když vidíte, co se doopravdy děje na staveništích, tak nemůžete věřit skutečně nikomu. A my tady opravdu potřebujeme mít dalekou větší jistotu, než co by nám zajistil elektronický průkaz. Takže já myslím, že jsem odpověděl na všechno a děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. A nyní zástupce Sir Francis. Pokud jde o e, e, tu účetní profesi, to je naše téma, ano, e, takže myslíme si, že e, ten text lze ještě vylepšit. Existuje taková iniciativa harmonizovat se s iCard. ICA, víme, že tam to znění zatím není perfektní a například eh, je třeba opravit i referenci tedy na naší asociaci určitě, ale další praktické problémy tam vidím. A eh, potom ty aspekty eh, kritéria kompetencí, dovedností, tedy těch, kteří jsou z jiné země, tak aby respektovali uh, Eh, požadavky, mm, které jsou nezbytné kvůli důvěře, eh, jak eh, důvěře, kterou v něm musí mít stát, i ty podniky, kterým poskytuje služby, to si dnes si uvědomuje. Ale jsou tady mm, konkrétní témata samozřejmě, která mají praktické dopady a mm, určitě je třeba je dát do textu a liší se to mezi jednotlivými sektory a je třeba samozřejmě Eh, stavebnictví, účetní profese, to je úplně co jiného a není to úplně stejná sféra, takže třeba bychom byli pragmatičtí. Jasné, že s e-kartou zavádíme nástroj, který dává přednost té propustnosti té, mezi mm, těmi, mm, tedy nebo tomu pohybu e, těchto profesionálů, ale proto o to více je třeba, aby se respektovaly etická pravidla a pravidla kvalifikační e, a samozřejmě třeba pragmaticky se podívat podle jednotlivých segmentech činnosti a mm, samozřejmě takže to určitě i my jsme ochotni přispět k tomu řešení, eh, hledání řešení, konkrétních řešení. Děkuji. Eh, Děkuji. A nyní zástupce Insurance Europe. Děkuji. Takže v první řadě k té otázce, zda to bude dobrovolné nebo ne, jak říkal pan Lokegar, nebude to dobrovolné pro eh, společnosti, budou mít tedy certifikát nebo jasné prohlášení na, na požádání a to už je povinnost. A velice pravděpodobně se to bude vytvářet v standardizované formě, budou tedy reagovat těm společnostem, že budou aktivní v regionu nebo v daném členském státu takže um, se bude muset naplnit ta povinnost poskytnout certifikát na žádost. K otázce přidané hodnoty tady pojišťovnictví je v specifické situaci, protože my bychom neměli mít přínos z, té, z toho e-průkazu, protože jsme vnímáni jako překážka k jednotnému trhu. Nicméně uh, já bych chtěl říci zase, že jsou to taková domnění, že uživatelé, spotřebitelé nebudou mít přínos e, tady z toho průkazu. Ano, jsou tu rozdíly mezi členskými státy, co se týče poskytnutí pojišťovnického krytí v případě přeshraniční působnosti, ale řešení existují a zdá se, že to ustanovení v návrhu nesplní tedy ten záměr na pomoci podnikům, které chtějí působit přeshraničně. Pak k tomu, co řekl pan Tarabela, ohledně co s návrhem, tady asi za pojišťovnictví e, to mohu říci tak, e, že jak jsem odkázal ty tři ustanovení týkající se pojištění, my tady nevidíme možnost vylepšení těch ustanovení, jsme přesvědčeni, že je to zásadní věc, co se týče tedy identifikace problému, takže mohu zopakovat, že z našeho hlediska ta tři ustavení, ustanovení nebudou nápomocná všem spotřebitelům. Těžko by se to implementovalo, to chci také zdůraznit. A, a navíc by to nemělo být zahrnuto do směrnice, takže to by byl také návrh na otázku paní Šojdrové, tady vyloučit odvětví pojišťovnictví z návrhu. Pak otázka administrativního břemene a jak se s tím vyrovnat v celém tom rámci. Tady bych chtěl říci, že z našeho hlediska certifikát týkající se Eh, pojištění, odškodnění dané profese, to by bylo pouze omezenou nápomocí pro členský stát v jiném státě, aniž bych tedy zmiňoval otázku toho eh, zatížení, tak bych chtěl zmínit spíše tu přidanou hodnotu v tom, že ten certifikát pojištění jako by měl tedy působnost v jiném členském státě. Děkuji a ještě ještě eh, než předám slovo Mortenovi na závěr, bych chtěla dát slovo panu Strausovi za Evropskou komisi, ale prosím, abyste byl maximálně stručný, protože zach, eh, tlumočníci nám poskytnou dodatečných 10 minut, takže prosím o stručnost. Děkuji, my se velice těšíme na další spolupráci s vámi i konkrétně s vámi eh, předsedkyní tohoto výboru. Rád bych samozřejmě zareagoval na všechny ty zajímavé věci, které tu zazněly dnes. Jen říct říci, že návrh komise může být popsán jako koláč, takový rovnovážný koláč, eh, takže eh, nebude příliš složitý, ale bude výživný, na základě receptu, takže jsme opravdu ochotní na pomoci vašemu výboru, aby ten recept byl opravdu správný. Ten recept na tento nástroj měl by vyřešit určité eh, potíže v případě poskytování služeb, takže ještě jednou vám děkuji za zorganizování tohoto slyšení. Pro nás to bylo velice důležité a doufáme, že vám budeme moci být nápomocní ve vaší práci. Děkuji vám. A, a nyní tedy má slovo Morten. Ano, děkuji. Takže jen velice stručně. Už nemáme příliš mnoho času. Takže i za nás bych chtěl poděkovat účastníkům panelu pokud by toto mělo být popsáno jako koláč, tak jsme hovořili o určitých ingredientech a alespoň já mohu říci, že nyní jsem zase o trošku moudřejší ohledně některých těch klíčových věcí. Tím nechci říci, že jsme tím již prošli, to nejsme na samotném prvopočátku a doufejme, že tento legislativní text v kone, na konci bude eh, mít eh, rovnovážný text, alespoň taková je moje ambice, takže i za sebe, za Anelin chceme všem účastníkům poděkovat a a od této chvíle samozřejmě budeme pokračovat v tom dialogu s vámi všemi a všichni jste eh, kdykoliv velice vítáni v nadcházejících dnech v našich kancelářích. Děkuji Mortenovi. Já k tomu nemám co dodat, k tomuto tvému závěru, jakožto spoluspravodajka také já chci spolupracovat se všemi kolegy, a jediné tedy, co ještě zbývá, je poděkovat účastníkům plan, panelu, že k nám dnes přišli, poděkovat sekretariátu IMCO za výtečné zorganizování tohoto slyšení. Paní předsedkyně děkuji také tlumočníkům. Děkuji vám všem a příjemný oběd. Uvidíme se opět odpoledne.